Thank you very much for being Děkuji, že ma, budete mít se mnou trpělivost a děkuji kolegům, kteří jsou zde, je to eh, smí společná schůze eh, výboru Libe a komis a mm, delegace eh, Evropského parlamentu pro vztahy s Afghánistánem. Byla jsem tedy požádána jako místo předsedkyně, abych mi se ujala vedení této schůze a ráda to udělám, protože je to důležitá příležitost. Dva v říjnu 2016 byl podepsán ten dokument Joint Way Forward Afghánistánem a myslím si, že je důležité zabývat se těmito úvahami. Počkáme na pana Astrovičuse, který je členem e UDP e delegace s Afghánistánem, ale mezi tím tedy bych ráda uvedla toto téma. První schůzi tady eh, tohoto, této skupiny Joint Way Forward s Afghánistánem jsme měli v loňském roce. A navíc výbor LIBE organizuje pravidelné schůze s komisí, v, pokud jde o vracení a dohodu tedy o navracení se zástupci třetích zemí. Nedávno 20. června zástupce generálního ředitele DG Home Simon Mody podepsal Eh, dohodu o navracení a zároveň tedy, do, ke které počítáme tedy tento dokument Joint Way Forward with Afghanistan na základě článku 218 smlouvy o fungování Evropské unie kdy tedy parlament má právo odsouhlasit tuto dohodu. Také je zde právo Evropského parlamentu na to, aby byl informován o vývoji jednání a o hlasování. Pokud jde o výbor LIBE, tak je velmi důležité, abychom strukturovaně sledovali veškeré dohody o navracení nezávisle na tom, zda jsou oficiální nebo neoficiální. Tato společná cesta kupředu s Afghánistánem byla první z těch neoficiálních oficiálních dohod o navracení nebo takzvaných EU, EU arrangements, dohod EU. Poté bylo, následovaly další neoficiální dohody s Bangladeši, eh, Etiopií, Gvineou a Gambi. Rozvoj takovýchto dohod EU s třetími zeměmi o navracení je tedy, eh, patří ke stěžejním bodům, kterými se výbor Libe zabývá, protože by to mohlo zbavit parlament jeho kompetencí podle článku 218 smlouvy o fungování Evropské unie. Dále každý typ dokumentu nebo prohlášení uzavřeného se třetími zeměmi, které by mělo zlepšit efektivitu navracení, musí být tedy přeskoumáno a kontrolováno, zejména pokud to má stejné nebo podobné účinky jako dohoda o navracení. Z tohoto důvodu přístup k textům těchto dohod je skutečně zásadní věc komise sdělila, že texty dohod s Etiopií, Gvineou a Gambí nemůže být zveřejněn v této fázi. Místo toho komise navrhla, že by v rámci schůze za zavřenými dveřmi s, Libe, s výborem Libe poinformovala o těchto neoficiálních dohodách uzavřených nedávno s Gvinejí, Bangladeší, Gambii. Tu eh, sepiopi jsem četla a ne oceňují tu skutečnost, že jeden z prvních článků říká, že to není zákonný text, takže tam vlastně nemohou být žádná práva nárokována vycházející z tohoto textu. To je celkem neuvěřitelné, že se něco takového dohodne mezi členskými státy a není to zákonný text a vlastně není ani takto nazýván. Abych to řekla ještě jasněji, tak je nutné, aby dohledové pravomoci parlamentu byly plně respektovány a další rozvoj těchto dohod by vlastně nemělo eh, způsobit to, že parlament nebude mít na, na toto žádné pravomoci je potřeba, aby parlament měl tedy plné právo přístupu k přeskumu těchto textů a aby mohl hrát svou roli jakožto zástupce evropských občanů. Bohužel celý text neoficiální dohody je potřeba, aby tedy parlament měl k němu přístup. Bude tedy velmi zajímavé, když si dnes vyslechneme podrobné informace o vývoji situaci v Afghánistánu a jak tedy se rozvíjí v praxi tato spolupráce založená na této eh, dohodě v kontextu obecné migrační politiky EU v souvislosti v Afghánistánem. Jsem ráda, že tedy vidím, že předseda delegace z Afghánistánem, pan Arstrevičus, už mezi tím dorazil azyl. Děkuji, paní předsedkyně. Kolegové, vážení hosté, dámy a pánové, dobré odpoledne vám všem. Jsem velmi potěšen, že se koná tato schůze společná tedy s pro výboru LIBE a z naší strany tedy zástupc, pro zástupce delegace s Afghánistánem jsem velmi rád eh, za tuto spolupráci s výborem LIBE a jsem přesvědčen, že výbory a delegace se vzájemně doplňují a mohou eh, mít velice užitečné praktické synergie. Za druhé, jsem velmi potěšen, že mám příležitost znovu diskutovat po loňském prosinci témata migrace v souvislosti v Afga- s Afghánistánem společně s kolegy z výboru Libe a jsem si jist, že budeme v této praxi pokračovat i do budoucna. Než dám slovo našim hostům, tak mi dovolte učinit několik eh, připomínek na úvod. Myslím si, že má smysl, abychom se podívali na stávající čísla, abychom si uvědomili dimenzi problému a budoucí tendence. Čísla, které jsem dostal, dva tisíce 100 250 eh, uprchlíků v se navrátilo 8. do 8. září. To je 75, o 75 méně než ve stejném období v roce 2017. 48 055 uprchlíků z Afghánistánu se vrátilo do Afghánistánu. Kromě toho další 10 655 pocházelo z Pakistánu. 1266 z Iránu a pouze 111 z jiných zemí. Od roku 2002 když milion, více než milion 800 tisíc uprchlíků vrátilo z Afghánistánu, tak čísla navracejících se stále snižují. Ve srovnání s rokem 2016 tam to bylo asi 370 tisíc uprchlíků z Afghánistánu. Myslím si, že tato čísla mohou být takovým indikátorem pro bezpečnostní situaci, ale také pro ekonomické a sociální standardy, jako je zaměstnanost, možnosti bydlení a tak dále. Musíme se podívat na to, jaká je situace v v té zemi, než se podíváme na to, zda a jakým způsobem navrátíme lidi do příslušné země. Já bych tedy uvedl naše první prvního řečníka, pan Dragoš Duraček, který je vlastně z oddělení ehm, nelegální migrace a politiky navracení DG Home. Pane Tudorače, prosím, máte slovo zhruba 10 minut eh, a do, žádáme vás, abyste se snažil dodržet čas řečnicky. Děkuji pane spolupředsedo a děkuji paní předsedkyně. Možná začnu velmi stručně tím, že se zmíním o institucionálním aspektu. Je to o tom, to, o čem jsme velmi často diskutovali a vedli jsme, eh, poslalo se mnoho dopisů mezi komisí, výborem Libe, jeho předsedou. Potom se podíváme na to zákonné hledisko a také sociální Zopakovali jsme naši pozici již několikrát při různých příležitostech, jak ze zákonného hlediska. Naše stanovisko bylo takové, že eh, článek podle 218 tedy nepožaduje, aby to byla zákonná právní dohoda. Nicméně eh, parlament by měl dostávat zprávy, aby byla zajišťována co největší transparentnost, eh, pokud jde o obsah této dohody a její implementaci. Z tohoto důvodu jsme opakovaně přich několikrát přišli do tohoto výboru, podělili jsme se s vámi o veškeré podrobnosti, které jsme měli k dispozici v dané, o dané fázi vyjednávání také jsme tedy poinformovali o stávajícím stavu provádění této dohody. Poslední diskusy z tohoto typu jsme měli v červnu, kde zde byl generální ředitel, který vám poskytl příslušné informace. Myslím si, že co také vyplynulo z těch dopisů vyměněných mezi předsedou Mora- Moraesem a komisařem Avromopoulosem, tam jsme také navrhovali zcela konkrétní mechanismus, který bychom měli poskytnout eh, zainteresovaným členům, který se neliší od toho, co děl, jsme udělali v rámci zprávy, který umožňuje zainteresovaným subjektům, aby získali veškeré informace a znalosti a aby měli také příležitost o tom s námi diskutovat. Takže toto je ten institucionální aspekt. Nyní, pokud se týká spolupráce s, v oblasti migrace s Afghánistánem a konkrétně o témata navracení, Vždy jsme říkali, že dialog o migraci, který jsme vedli s Afghánistánem poslední tři roky, byl velice plodný a bohatý, zajím, zabývali jsme se co možno nejširší strategií, která je založena na dvou zásadních principech, ten princip původu a komplexní přístup. Velice eh, dobře chápeme výzvy a problémy, kterým čelí eh, Afghánistán ve svém prostředí. Potřebujeme řešit interní záležitosti, ale také situaci v sousedních zemích a poskytovat pomoc, kterou Evropská unie může Afghánistánu poskytovat v tomto ohledu. A jsem eh, velmi rád, že máme rámec pro to, abychom to mohli dělat. Potom ten komplexní přístup spočívá v tom, abychom se tedy dívali v dialogu, který vedeme se třetími zeměmi, nejen na konkrétní specifická témata navracení, ale na širší témata spolena, spojená s migrací, abychom vedli co nej, dialog co nejširší. Uh, zaměřený na mechanismy zaměřené na konkrétní země a zohledňovaly jiné aspekty než konkrétní migraci. Pokud se týká té cesty dále s Afghánistánem, což je typ závazku tedy uzavřeného mezi EU a Afghánistánem z formálního hlediska, je je to, není to legálně závazná, právně závazná dohoda, ale je to spíše politický závazek. Nevytváří to žádné nové povinnosti právní povahy. Dodržujeme pouze ty povinnosti právní, které již existují a vytváříme spíše operativní rámec strukturovaný, ve kterém bychom mohli tedy eh, předvídatelnou a strukturovanou formou vracet ty uprchlíky to znamená eh, také ve spolupráci s orgány na obou stranách, jak v členských státech, tak také s afgánskými příslušnými úřady. Domnívám se, eh, respektive rád bych zdůraznil některá důležitá opatření, která byla přijata, což bylo velice důležitý krok ve všech těchto činnostech. Pro nás bylo velmi jasné, a to není jen případ Afghánistánu, ale i všech ostatních partnerů, se kterými vedeme jednání o navracení, tedy ta reintegrace to je skutečně zásadní, aby tento proces navracení byl udržitelný. Zejména jsme se zabývali situací v Afghánistánu, která určitě není jednoduchá. Jsou tam velké problémy v oblasti bezpečnosti, to vlastně musí také znat tedy eh, orgány členských států, než padne rozhodnutí o navracení. Ale když se tedy sledujeme velmi pozorně se, a s úsilím o reintegraci, tak se nám podařilo vybudovat velmi solidní, pevný projekt, který řeší navracení z různých aspektů. První je pro, pro, pro, proces založený na řádné reintegraci. Zde se zabýváme pravidly a pra v oblasti rozhodnutí a máme na, jsou města jako Kandahar, Kabul, zejména, kde máme projekty například na zavlažo, vybudování zavlažovacích systémů, skleníků, které budou tedy připraveny pro za integraci na pracovní trh těchto navracejících se osob pro venkov, ve venkovských oblastech. Tam je 1250 navrátivších se osob a takže tento projekt tam jsme vlastně identifikovali jeho umístění, abychom tyto aktivity lépe zacílili. Uh, Potom také, jak jsem již řekl, tak poskytujeme eh, projekty šité na míru pro městské oblasti, podporu startupů v netradičních oblastech, podpora podnikatelské činnosti. Zaměřujeme se tedy na konkrétní implementaci toho projektu. Je nutné, aby toho bylo dosaženo do zimy poskytovatel služeb těchto činností reintegrace se zaměřuje na implementaci zejména ve východních eh, provinciích, jako je Nangahar, Kuman a další také v rámci tohoto projektu podporujeme malé a střední podniky, protože věříme, že toto může být hnacím motorem pro zajištění udržitelného procesu reintegrace. Zajišťujeme školení, odbornou přípravu navrátivším se osobám, Identifikovali jsme asi 73 možností školících středisek, kde podporujeme tento reintegrační proces, kde poskytujeme cílené školení pro tyto osoby. Také informační centra pro reintegraci zřizujeme a nyní se zaměřujeme na tři regiony, o kterých jsem se již zmínil. Takže to je jenom několik konkrétních případů, eh, příkladů tedy naší reintegrační činnosti, na kterou se zaměřujeme. Velmi bereme tyto záležitosti skutečně velmi vážně a jsou a vyvíjíme i další doplňkové činnosti k našemu reintegračnímu procesu. Um, Děkuji. A nyní paní, paní Samira Hamiry z Amnesty International. Eh, my už jsme se dneska setkali a paní Hamiry se může prokázat vynikajícím životopisem, ve kterém je také práce v Afganistánu v oblasti lidských práv a nyní pracuje v Amnesty se specializací na Afganistán. Máte 10 minut, protože eh, protože my chceme také nechat prostor na otázky a ty otázky budou velice přesné. Jde nám o to, kdo vlastně ten program řídí, eh, jak je to financováno, abychom si to nepletli, což se nyní děje. Takže paní Hamiri. yes perfect we've got languages to be tra- you have to be translated so we need your microphone go ahead takže eh, potřebujete mikrofon dobře eh, dobré odpoledne děkuji vám paní předsedkyně Eh, za tuto příležitost. Eh, chci poděkovat výboru Libe za pozvání Amnesty International. Eh, zejména musím říci, že v Afganistánu se nacházíme v kritické fázi. V roce 2001 jsme začali podporovat práva žen na lidská práva, politická, ekonomická práva, angažma občanů, žen. To všechno bylo velice užitečné. A spolu tady jsme pracovali na pozitivních změnách v této zemi zejména tedy u žen, jejich uplatnění ve společnosti, i angažmá v občanské společnosti a tak dále. E, situace ovšem není úplně, úplně ideální. 17 let podpory vlastně pořád neostranilo problém velice křehké rovnováhy v této zemi. Bezpečnostní situace se zlepš- zhoršila a opět eh, ve všech eh, koutech země se dají očekávat útoky. Eh, Afganistán je méně bezpečný dnes než před pár lety. Útočí se na školy, obchody, mešity a tak dále. v letošním roce již zahynulo v těchto útocích 10 civilních osob a de facto každý měsíc Eh, jsme svědky nejméně dvou útoků. Podle posledních čísel eh, téměř 13 eh, lidí bylo zabito a máme asi desítky, několik desítek tisíc zraněných. Například byla napadena univerzita, kde tedy bylo zabito 32 studentů ve věku 16 až 20 let. Před, několik dní předtím eh, byla zavražděna 28-letá žurnalistka, eh, která hořila pěti jazyky a eh, byla zvyklá dělat živé reportáže. Vládě se nedaří tomu zabránit ani podporovat oběti nebo jejich rodiny. Mnohé rodiny těchto obětí eh, upadají do chudoby. Eh, v zemi právě kvůli tomuto konfliktu, který pokračuje, je přes jeden milion lidí bezdobová. Takže otázka zní, eh, nakolik nám vlastně záleží na bezpečnosti lidí, kteří se musí vracet do Afganistánu odtud nebo dokonce ten eh, mechanismus dobrovolný. Jak se na ten díváte? Já musím říci, že před eh, pár dny eh, jsem se zabývala otázkou Eh, migrace mezi Evropskou unii a Afganistánem. A v dokumentu, který jsem k tomu četla, není nic o bezpečnosti navrátilců. De facto eh, lidé jsou z Evropy odesíláni zpátky do velmi nebezpečné situace. Amnesty International k tomu má určitá doporučení a vycházíme přitom z výzkumné zprávy z října loňského roku. těm doporučením patří to, že eh, nyní se implementuje eh, vlastně jakási koncepce mezi EU a Afganistánem a eh, de facto není možné, aby byli Evropské, Evropskou unii navrátilci prostě navrácení bez příslušný záruk jenom proto, že v Evropě převládá trend ke zvyšování počtu navrátilců. Amnesty International vyzývá, aby se eh, návrat Afgánců do Afganistánu pozastavil, dokud se eh, stabilizace nevrátí na úroveň bezpečnostní úroveň předchozích let. Ehm, my tady máme dokument EU Afghanistan eh, Way Forward a bohužel tady zcela tam eh, chybí ten aspekt, eh, jak se potom vede navrátilcům v Afghánistánu. Já myslím, že nikdo z vás by asi za Eh, kritérium navracení eh, bral číslo, eh, tedy úmrtnost, úmrtnost v určitém regionu v důsledku teroristických útoků. Je skutečně nutné, abychom se zabývali situací na místě a spolupracovali s afgánskými orgány a snažili se pochopit tamnější situaci. Závěrem bych chtěla zdůraznit že Afgánci si nezaslouží ten osud, který je dnes stíhá. Samozřejmě také si přejí žít v bezpečí eh, v kruhu svých eh, přátel a známých a prosím, abyste je nenutili k návratu do nebezpečného Afganistánu. Eh, děkuji. Teď zahájím debatu. Jako první dám slovo paní Spinelli a potom pan Austrevičius. Děkuji. Vyslechla jsem si komisi a komisi, která popsala společnou cestu vpřed, Joint Way Forward, jakožto agenda pro repatriace, eh, která se opírá metodicky o strukturu rované a předvídatelné politiky. Postala, poslechla si mm, ten popis těch iniciativ, jak reintegrovat ty repatriované Afgánce a nemohu eh, nic z toho považovat za uspokojivé, pokud to porovnám s realitou. Realita, která popisuje amnesty evidentním způsobem a v podstatě my všichni tu realitu dobře známe. Komise také ji perfektně zná. A realita repatriací a integrace je, jaká je 72%. Dvě třetiny repatriovaných Afgánců se rozhodnou okamžitě opět utéct ze země. A druhá realita je v různých evropských zemích. V, násled, v důsledku toho joint weight forward, tak se multiplikují tedy ty repatriace za poslední tři roky, a to především Norsko, Francie, Německo, Švédsko, mezi ně patří, kde jsou to masové deportace v Německu 78, eh, eh, kdy dokonce jeden z eh, mladých lidí, kterém bylo, chlapec, kterému bylo 23 let, se páchal sebevraždu kvůli tomu. Prosím, tady a hovoříme přece o Afganistánu, takže mi nechte čas. Já říkám, že my jsme se angažovali. My, tedy řada členských zámí, zemí, se eh, angažovali ve válce a již od roku 2002, to je před spoustou let vlastně, kdy to začalo a já nevím, jak se můžeme podívat do zrcadla bez toho, aniž bychom se styděli a přijmout eh, politiku repatriací, tak jak je popsána v tom Joint Weight Forward. Já jsem tady tvrdá, ale musela jsem takto reagovat. Thank you very much, Barbara. I share the feeling, but this... Eh, já to cítím podobně, ale eh, my také potřebujeme eh, mít čas na odpovědi, než pan komisař přijde. Takže pan Austrevičius, prosím, jedna minuta. Ano, Judith, já tady dodržím ten čas. Moje otázka k tomu, co tady bylo prezentováno, je tato. Uprchlíci přicházejí a odcházejí eh, do Afganistánu, z Afganistánu. Existují nějaké plány, jak změnit ty podpůrné postupy eh, pro tyto navrátilce do Afganistánu? Ehm, my tedy eh, vlastně, co je užitečné a co by mělo dále pokračovat. Moje otázka, paní Hamidy, eh, ti, kteří se navrácejí, ti se prostě poučili a ti o tom také hovoří a šíří, eh, šíří tedy eh, to, co se dozvěděli. Jak byste popsala tu náladu? Do jaké míry je toto motivace pro další, aby se také navraceli? Pan Feucht? Děkuji, paní předsedající. Jde o to, že v Evropě máme stovky tisíc eh, uprchlíků žádajících azyl a kteří sem přišli tedy z nesprávných důvodů. V případě Afganistánu to tak ovšem není. V tomto případě eh, se mnohé členské země zde angažují vojensky v rámci NATO a skutečně tam nelze eh, garantovat bezpečnost. Takže já skutečně nechápu, proč právě u nás eh, je vyvíjen takový tlak na to, aby se navraceli Afgánci. To je skutečně zvláštní. My tedy skutečně nemůžeme garantovat ochranu těmto lidem v Afghánistánu a lidem, kteří spolupracovali s našimi státy a našimi, našimi eh, vojáky. To skutečně nechápu. Děkuji. Eh, já myslím, že to mohu říct velmi stručně, protože od začátku se ptáme, proč máme joint way forward s Afganistanem. A my jsme s tím začali eh, v době, kdy se stupňovalo násilí a situace se zhoršovala. Takže proč máme joint bed forward s Afganistánem, ale ne třeba s Marokem? Nebo podobně? To je jedna moje otázka. A dále, je pravda, že bylo možné eh, donutit Afghánistán k tomu, aby souhlasil s tímto uspořádáním? ale nepodařilo se to, toho dosáhnout v případě jiných zemí. E, druhá otázka. A teď jsem zapomněla, co jsem se chtěla zeptat. Takže děkuji, to je všechno. Děkuji, pan Dorfman. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem tedy poslouchal, co řekla paní kolegyně z Pinely. Eh, nechci se tedy zase eh, Eh, tolik vměšovat. Eh, eh, já jsem byl v Afganistánu s kolegem, s kolegou Avsevičem v rámci našeho týdenního pobytu a musím říct, že sociální problémy v Afganistánu určitě jak si nespůsobují lidé, kteří se vracejí z Evropy. To je takový vedlejší efekt. Eh, daleko důležitější problém je masivní sociální problém navrátilců z Pákistánu. Ti přicházejí v, v počtech 100 tisícových, eh, poněvadž jsou eh, vyháněni z Pakistánu a ti skutečně jsou takovou sociální náloží v Afganistánu. To je prostě válka, která trvá už 50 let. Moje otázka tedy zní, Existují nějaké kontakty mezi komi- nebo s komisí nebo na jiné evropské úrovni s Pakistánem, eh, poněvadž eh, afgánské vládě by skutečně pomohlo, kdyby se podařilo zastavit ten masivní eh, prout navrátilců z Pakistánu, zastavit, pozastavit, zpomalit. To prostě v Kalbudu není tolik střech nad hlavou, aby se tam všichni vešli. Děkuji vám. A nyní já mám ještě otázku a to bude vše a pak dám slovo eh, paní Hamidi a komisi eh, pro odpovědi. Eh, já jsem se dívala na to původní Way Forward starou dva roky. John Way Forward vyjasňuje, že nezletělci bez doprovodu se nemohou vracet, pokud se nenajdou její příbuzní nebo nějakým jiným způsobem se mm, o ně nebude postaráno. Ovšem ukazuje se, že v praxi to nefunguje, že nefunguje tam ani vyhledávání rodin, ani integrace ochrana dětí v Afghánistánu je pouze na papíře, ale prakticky nefunguje. Jak může Evropská komise garantovat dodržování tohoto článku z Joint Way Forward? Další věc je, že návrat a e, pomoc s integrací jde z jiných peněz než rozvojová pomoc pro Afganistán. Můžete mi prosím vás vysvětlit e, a navázat tedy na dřívější vysvětlení, o jaké projekty jde, tedy ty, které jsou financovány jinak než z rozvojového rozpočtu. A jestli je to příliš komplikované, tak ráda si počkám na písemnou odpověď. Join Way Forward také hovoří o možnosti eh, vytvořit zvláštní terminál pro navrátilce na kábulském letišti. Zajímalo mě, jestli se na tom skutečně pracuje nebo ne. A já se na to ptám proto, že se to snažíme eh, sledovat a zdá se, že Joint Way Forward eh, to není eh, typický rozvojový projekt, ale skutečně je to soustředěno skutečně na to navrácení. Takže nyní má slovo komise a poté paní Hamidy. Děkuji. Já se pokusím projít velmi se rychle těmi otázkami. Za prvé, proč máme Joint Way vůbec s Afganistánem? E, to je výsledek politického konsensu členských zemí, že něco se prostě musí udělat v tomto směru. A my jako komise jsme tedy Eh, dostali tomuto politickému závazku a začali jsme vyjednávat. Jak eh, můžeme uskutečňovat eh, návrat z EU do Afganistánu? Já zopakuji jenom to, co už jsem řekl mnohokrát. A sice, že každý jednotlivý návrat je zkoumán a schválen soudně naše soudy skutečně studují všechny individuální aspekty každého případu. A potom, eh, jaká je tedy ta realita eh, návratu eh, z Evropy, to skutečně naprosto neodpovídá očekáváním z roku 2016. Tehdy Frontex zhruba 700 lidí násilně navrátil do Afganistánu. A dnes je to tak, že velká většina eh, se vrací do Afganistánu ze sousední zemí, nikoli z EU. Nicméně eh, naše podpora je nebere v úvahu, protože my jsme si zvolili to, že budeme pomáhat Afganistánu v tom, aby eh, navrátilcům, ať už jsou odkudkoliv, poskytovaly možnost integrace a nového začátku. Eh, pokud se týče prostředků pro integraci, tak všechny peníze, a to je zhruba 200 milionů jen pro Afganistánu, tak to jsou peníze na integraci, které ovšem jdou eh, z rozvojové pomoci. To je prostě ta část Eh, to, to je účelově vyhrazená část eh, rozvoje pomoci. Peníze jdou agenturám, místním nevládním organizacím, partnerům, kteří eh, se vlastně řídí tím naším společným duchem UNICEF, UNHCR a tak dále. Dále hm, nezletili bez doprovodu. My jsme se zabývali výsledky výzkumu Save the Children a další organizací. My jsme eh, eh, zkoumali v, a vyžádali jsme si o členský zemí informace, zda tady máme skutečně případy navrátilců nezletilých. A mohu říci, že veškeré tyto repatriace nezletilých jsou buď to součástí rodin, buď se vrátili spolu s rodinou, anebo jsou to dobrovolné návraty, které byly sledovány po mm, příslušným orgány. Pokud se týče toho letišního terminálu, tak eh, v tom textu Join with Forward to skutečně je. A mm, to bylo to byla myšlenka v době, kdy eh, byly orgány v Afganistánu plné obav, že eh, se z Evropy budou vracet vysoké počty lidí a všem to se nestalo. Takže vlastně eh, zatím tedy tento konkrétní problém se neřeší, nejsou na to přidělané, přidělené jakékoliv peníze. Děkuji. Než se obrátím na paní Hamidy, Sofie tady má ještě krátkou otázku, takže prosím. Dvě krátké otázky. Vy jste říkal, že eh, berete v úvahu to, co eh, říkají občanské organizace, ale že se spoleháte na data z členských zemí. To je zvláštní, poněvadž státní orgány třeba u nás toto nesledují. A druhá otázka. Vy jste řekl eh, takovým jako faktickým způsobem, že eh, John Refobe tady máme proto, že se takto dohodly členské země. Eh, členské země v radě, to je součást legislativy a my jsme také součástí legislativy ale zdá se, že často eh, jak si eh, nepovažujete občas, nepovažujete občas nutné eh, vlastně ten legislativní proces projít celý. Komise. Já tedy jsem nepolitickým členem komise. K druhé otázce mohu říci, je to otázka spíše politická a mohu říci, že my jako komise skutečně se řídíme požadavky tohoto výboru parlamentu a podobně a my skutečně eh, poskytujeme veškeré informace transparentně, jak to vlastně je možné. A co se týče otázky eh, toho sledování vývoje, tak eh, my skutečně co se týče té integrace, tak na to máme speciální program monitorování osudů navrátilců, čili to tam skutečně je v našem integračním projektu. A sice pro případy, které nás mohou tedy eh, vznášet eh, eh, Združení občanské společnosti, tak to skutečně tady se musíme spolehat na eh, data členských zemí, poněvadž ta vypravují letadla a tak dále a sleduje se to. Čili tak to asi je z naší strany. Děkuji, já vím, že má, nemáme čas, ale paní Hamidy, vy máte poslední slovo. Vyslechla jste si to, že parlament se snaží pochopit, eh, eh, jak se věci mají, takže nám to možná nakonec osvětlíte. Děkuji. Jak jsem řekla již předtím, neexistuje, že, neexistují žádné eh, mm, oficiální eh, studie nebo publikace o těch, kteří se vrátili do země, ale já jenom s vámi eh, se snažím podělit o své osobní zkušenosti a znalosti, protože znám Afganistán, mluvila jsem s lidmi, a lidé udělají všechno, aby och, zachránili sebe a své lidi a dostali se do Evropy. A jsou posláni zpátky do situace, kde v podstatě musí začít od nuly. A samozřejmě to má negativní dopad na jejich eh, životy, na eh, život jejich dětí a mm, bezpečnostní situace brání dětem chodit do školy, není snadné nalézt práci a zároveň nezapomínejme také, že někteří, kteří se vrátili, tak se ani nenarodili v Afganistánu, takže jsou posláni do země, která je pro ně úplně nová a to je pro ně velice rizikové a těžké. Chci poděkovat všem za vyjádření vašich názorů obav, paní předsedkyně. Je to velice Eh, vážná situace v Afganistánu a doufám, že všichni budeme schopni eh, se spojit a eh, zachránit životy lidí, kteří, jsou v ohrožení každý den v Afganistánu. Děkuji, Judita, děkuji Libe za to, že se zorganizovali tuto debatu v, závislost, v souvislosti s tou delegací a možná společně s DEVE bychom mohli se podívat na to, jaká je vývoj situace v Afganistánu a abychom mm, mm, potom mohli do budoucna udělat ta správná rozhodnutí. Děkuji. you, dear colleagues. Um, the next item on the agenda is... Kolegové, další bod programu, to je strukturovaný dialog s panem komisařem Avramopoulosem, kterého vřele vítám. A z té řady témat, o kterých musíme diskutovat, tak Dovolte, abych zdůraznil, jako je situace ve Středomoří, implementace pracovního programu 2018 a priorita, priority na rok 2019. Já jsem rád, že pan komisař přišel a vím, že všichni s ním chcete diskutovat. Takže nejprve dám slovo panu komisaři a poté povedeme strukturovanou debatu. Děkuji, prosím, pane komisaři. Děkuji, Klode, děkuji, pane předsedo dámy a pánové, milí kolegové. Je to pro mě potěšení, že opět jste mě pozvali. Naše debata vždycky se zabývá důležitými problémy. Náš dialog, a to především teď, je velice dobře načasován, protože nám umožní si stanovit cíle, No, protože teď pracujeme na komplexní strategii migrace a bezpečnosti. Migrace a bezpečnost to jsou oblasti, kde naše unie a naše práce mm, znamená přidanou hodnotu pro životy našich občanů. A protože to jsou dvě témata, které, která jim dělají starosti. A tudíž musíme plnit naše cíle, které jsme si stanovili v oblasti migrace a bezpečnosti, a to především teď před volbami. A nejenom proto, abychom tím řekli, jakou přidanou hodnotu má Evropa v tomto, ale aby to byly skutečně pro operativní opatření s konkrétními výsledky v terénu. Do velké míry to bude, za, to bude propojeno s politickým klimatem v předvolebním období. Zde na vás apeluji, tedy na členy výboru Libe, abyste své zprávy k legislativním návrhům přijali nejpozději do listopadu, což umožní jednat s mm, radou do ledna. Vy víte, že času není nazbyt a já jsem přišel, abych vás zde podpořil. Dovolte, abych vám dal takový přehled posledního vývoje a co nás čeká v příštích měsících, tedy z pohledu migrace a bezpečnosti. Jak víte, eh, velká část eh, projevu o stavu Unie právě byla věnována důležitým novým návrhům, které posílí naši práci v oblasti migrační a asilové politiky. Já začnu migrační politikou. Součástí komplexní strategie, a na tom se všichni shodneme, je efektivní, eh, efektivní řízení bezpečnosti na našich externích hranicích. Takže navrhujeme posílit agenturu Frontex a zvýšit její pravomoce a zdroje, a aby, tak, aby mohla podporovat členské státy při ostraze vnějších hranic. Navrhovaná opatření obsahují vytvaření stávají, vytvořit si eh, stále jednotky v počtu 10 tisíc členů a bude mít tato agentura i silný mandát, pokud jde o návraty. Agentura nyní bude schopna provádět společné operace a nasazovat své mm, pracovníky ve všech prioritních oblastech, nejenom v těch tedy sousedních, ale samozřejmě vždycky na základě předběžné dohody mezi EU a dotčenou třetí zemí, nebo dotčenou zemí. My do roku 2027 navrhujeme, abychom navýšili rozpočet na 1,3 miliardy. A s tímto zvýšeným rozpočtem agentura bude schopná pořizovat si vlastní materiál, jako lodě, letadla, vozidla a postupně bude snižovat e, svoji závislost na členských státech, které zatím toto dodávají. Takto nebudeme již opakovat situace, kdy efektivita operací byla ohrožena, protože agentura neměla zdroje, neměla vybavení protože členské státy nereagovaly dostatečně rychle na její potřeby, anebo vůbec ani nepřispěly. Zároveň navrhujeme posílit asilovou agenturu. Návrh komise vyplývá z, dokument, z dokumentu, na kterém byste se již dohodli předběžně s radou. Agentura musí být plně vybavená proto aby mohla poskytnout rychlou a plnohodnotnou podporu členským státům v celém asilovém řízení procesu. Agentura bude schopná poskytovat podporu členským státům, pokud jde o správní řízení, o mezinárodní ochraně i e, v rámci správního řízení podle dublinského systému. Posílená asilová agentura bude spolupracovat ruku v ruce s agenturou eh, pro eh, pohraniční stráž, eh, tedy s Frontexem. A také i bude moci pod, vysílat týmy tam, kde to bude třeba, včetně do těch hotspotů a případných těch budoucích kontrolovaných center. Obě agentury se budou doplňovat, pokud jde o návraty osob, což zajistí efektivnější interakci mezi azylovým řízením a návratovým řízením. Jak jsem řekl, jsem si jist, že s tím budete souhlasit. To je pouze jeden aspekt naší migrační politiky. A další aspekt, stejně významná část naší komplexní politiky, to je podpora právních cest v oblasti ochrany i v oblasti potřeb naší ekonomiky. K tomu se aspektu se vrátím později. Abychom dále posílili návratovou politiku, tak komise navrhla eh, cílenou revizi směrnice o návratech. Tato novela, tato revize bude řešit otázky návratového řízení a bude snižovat překážky, na které naráží členské státy, když chtějí vracet osoby to zna, včetně toho, že bude obsahovat různé pojistky a záruky pro migranty. Spolu se zvýšenou podporou agentury Frontex v oblasti návratů, tak stávající eh, podpora mm, se bude poskytovat přes AMIF především, což přispěje efektivnějším návratům a bude to hrát klíčovou roli, pokud je o udržitelné řízení migrace. Přijetí návrhu, tak to je další e, priorita. Zde my jsme ji začali spolupracovat s radou a otevřeli jsme e, všechny tyto návrhy, proto vítám rychlé přijetí zpráv ve výboru LIBE. Zde ještě já povedu další eh, eh, diskuze v pátek s ministry vnitra v Lucemburku, kde budeme hovořit o eh, završení této reformy. A nyní bych se chtěl podívat na toto. Dohodnout se o všech těchto důležitých Eh, věcech. To je důležité pro, říze, pro zvládnutí eh, migrační krize. Součástí toho je novela dublinského nařízení. Pouze spravedlivější, efektivnější dublinský systém eh, bude znamenat reálnou změnu teď i do budoucna. Já mm, věřím, že rakouské předsednictví nalezne správnou rovnováhu mezi odpovědností a solidaritou a doufám, že vyjednávání s parlamentem začnou co nejdříve. Pokud je o Eurodac, vítám předběžnou politickou dohodu paní Makovej. Pracovala velice tvrdě na této agendě. Nevyřešené problémy by se měly vyřešit co nejdříve. To je klíčová agenda také pro interoperabilitu našich informačních systémů a tudíž by mělo být možné přijmout tento předpis co nejdříve. Pokud jde o ty tři návrhy, tedy eh, podmínky pro přijímání a eh, eh, evropský rámec pro Eh, usídlování uprchlíků. Takže zde vítám předběžnou dohodu, ke které mm, jsme dospěli za bulharského předsednictví. Jsem přesvědčen, že rakouské předsednictví provede ty ambiciozní a nutné změny a mm, apeluji na vás, abyste pokračovali v jednáních s radou a dokončili tento eh, návrh co nejdříve. Potřebujeme i pokrok, eh, pokud jde o to asilové nařízení. Doufáme, že rada se dohodne na vyjednavacím mandátu tak, aby trialogy mohly začít co nejdříve. Jak jsem řekl, potřebujeme pokrok ve všech částech eh, tohoto komplexního přístupu k migraci, včetně legální migrace. A je třeba podporovat legální kanály. To je důležitá součást naší migrační politiky. Je zcela zásadní, abychom snížili tu nebezpečnou nebo nezákonnou migraci, abychom poskytli bezpečné kanály pro ty, kteří potřebují ochranu, abychom vytvořili více kontrolované a proaktivní legální cesty. Já budu opět diskutovat 12. října o modré kartě s našimi ministry. Je třeba, abychom se dohodli na reformě modré karty aby mm, mm, tato reforma měla přidanou hodnotu ve srovnání s tou stávající. A já bych rád, abychom tedy mm, zahájili pilotní projekty legální migrace s vybranými africkými zeměmi, a to ještě do konce roku. Toto, mimo jiné, bude zásadní pro naši spolupráci Eh, v oblasti návratu a readmisí s těmito africkými zeměmi, pokud skutečně chceme být důvěryhodní a pokud chceme získat plnou podporu těchto afrických zemí, a které nám budou pomáhat v prevenci migrace. Takže proto musíme rozšířit tu nabídku legálních cest pro migranty, anebo tedy usadit jejich přístup k těm legálním kanálům. Dále bych chtěl apelovat na členské státy, aby implementovali, realizovali své závazky k přijímání a usídlování uprchlíků na svých územích. Také chci zmínit návrh komise eh, novelizovat vizový kodex. Cílem toho návrhu je usnadnit, ulehčit a zrychlit eh, získávání víz a zároveň posílit bezpečnostní kontroly. Návrh také podporuje i naši návratovou politiku a zdůrazňuje význam spolupráce třetích zemí eh, s readmisemi nelegálních migrantů. Navrhneme striktnější pravidla pro zpracovávání žádostí o víza s těmi zeměmi, které nespolupracují dostatečně v readmisích a v reintegraci a budou mít jasné cílené mechanismy. Také i již máme mandát pro vyjednávání, takže já doufám, že i Libe velice brzy přijme na svůj, svůj zprávu. A ještě k těm vízům. Komise na konci roku se vydá zprávu o reciprocitě s Kanadou a USA. Opět o tom s, s vámi chci mluvit. Já vím, že se tomuto velice bedlivě věnujete. Já, mm, mě to dělá stejné starosti jako vám. A tudíž chci zopakovat, že se budu plně angažovat, aby zde došlo, došlo ke konkrétnímu Eh, pokroku a tak, abychom měli plnou vizovou reciprocitu s USA. Já o tom mluvím s Američany při každé příležitosti. Příští měsíc pojedu opět do Washingtonu a opět se k tomuto vrátím. A budu hovořit velice kategoricky. Teď i probíhají technická jednání, technické kontakty s nimi. A jak jsem řekl, budu s nimi o tom opět hovořit. Politické klima ve Washingtonu však není na naší straně. To je třeba vědět. Ale tlačíme na ně, aby došlo pokroku, aby byla zajištěna plná vizová reciprocita pro všechny členské státy. Komise. A osobně to je téma, které je mi velice blízké, se zavázala, že ochrání Schengen, Schengenskou oblast. Opět zde chci zúraznit a velice jasně. Do, dočasné kontroly na vnitřních hranicích by neměly se stát trvalými. A tudíž je třeba, abychom se dohodli na té správné rovnováze mezi svobodou pohybu na straně jedné a bezpečností na straně druhé. Z tohoto důvodu jsme navrhli novelu Schengenského eh, mm, hraničního kodexu, a bychom reagovali na tuto stávající praxi. A doufám, že výbor Libe, Libe přijme zprávu co nejdříve, aby ten trialog mohl začít do konce roku. Předsednictví již má mandát. Evropská unie potřebuje nová pravidla na ochranu a na to, abychom zabránili užívání a obcházení, aby všichni plnili závazky podle pravidel. Přátelé, nyní otázka bezpečnosti. A zde bude váš významný příspěvek směrem ke skutečné a efektivní bezpečnostní unii musí, musíme změnit způsob, jakým spolupracujeme v oblasti bezpečnosti eh, v Evropě, překonat veškerá tabu, protože bezpečnost je skutečně prvořadou záležitostí. Máme zde celou řadu hrozeb, ale musíme mít jednotné cíle a nezbytnou důvěru ve splnění těchto cílů a úkolů to, že jsme více než rok nezažili velký teroristický eh, útok od Barcelony v roce 2017, může znamenat, že jdeme správným směrem. Rád bych uvedl několik příkladů představili jsme důležitý návrh nařízení o předcházení šíření teroristických obsahů online. To vlastně je také reakce jak na z obavy Evropského parlamentu i Evropské rady pro řešení a odstraňování nebo respektive předcházení škodlivých teroristických obsahů na internetu. Také se bude konat internetové fórum o teroristických obsazích. Bylo dosaženo už pro pokroku v této oblasti, abychom tedy vlastně opakova, eh, předcházeli šíření těchto toxických a otřesných obsahů na internetu. Je jasné, že musíme eh, všichni, kteří se zavázali na základě dobrovolné eh, spolupráce, už udělali velký krok předu. Také je pravda, že hodně společností ještě se do tohoto nezapojilo celá řada eh, určitých bezpečnostních ustanovení pro předcházení, odstraňování neteroristických obsahů, tak aby byla plně chráněna základní práva. Na tom jsme pracovali. Můj kolega King později dnes také bude ještě dopodrobna hovořit o tomto návrhu radikalizace v terénu, nebo tedy online nebo offline, to je také velice důležitá věc. Intenzivně pracujeme na tom, abychom vytvořili eh, hmatatelnější a konkrétnější evropskou strategii v boji proti tomuto vytvoření řídícího orgánu boje proti radikalizaci, to je skutečně takový základní kámen v naší preventivní práci v rámci EU v této oblasti. Dovolte mi nyní, abych se posunul k další významné prioritě, a to je interoperabilita našich databází určených pro migraci a bezpečnost. Vážení kolegové, je to naše odpovědnost, abychom zajistili interoperabilitu těchto databází, abychom lépe chránili naše občany. Oceňuji práci a úsilí zpravodajů pana Lenerse a pana a také stínových zpravodajů, že se jim podařilo nalézt kompromisy a příští týden doufám, že tato zpráva bude schválena. Předsednictví už má mandát pro vyjednávání a těšíme se na to, že bude zahájen trialog. Také máme eh, další text na stole. To je velice eh, náročné téma a také děkuji zpravodajům. Rád bych poděkoval výslovně paní Makovej a stinovým zpravodajům za práci na této zprávě a doufám, že toto nové nařízení vstoupí v platnost ještě do konce letošního roku. Také bych využil příležitosti a poděkoval vám za veškerou práci na TS, na systém, na šengenském informačním systému a jeho reformě. Schválení tohoto návrhu posílí vnitřní bezpečnost, usnadní cestování a pomůže eh, posílit politiku liberalizace víz v EU. Nemohu než stále zdůrazňovat důležitost ochrany vnějších hranic. To je vlast, to je důležité pro správné fungování šengenského prostoru a volný pohyb v rámci Schengenu. Také se těším na spolupráci s vámi na návrzích o přístupu k finančním informacím hraniční elektronickou evidenci. A tady tento eh, komplexní balíček opatření také obsahuje do doporučení pro zlepšení kontrol a vysledovatelnosti pomůže v boji proti teroristům a eh, zločinným organizacím a usnadní konkrétní kroky. Doufám, že co nejdříve bude možno zahájit trialog o této agendě. Také se těším na to, že budeme spolupracovat s, panem, s paní Kaufmann na rychlém schválení návrhu o boje proti podvodu, eh, co se týká plateb, nikoli tedy v hotovosti, což by mělo usnadnit také eh, a, usnadnění vymáhatelnosti těchto, této legislativy. A na závěr několik slov o financování. Evropské finanční prostředky jsou a nadále budou zásadní pro plnění našich cílů a ambic ve všech oblastech našich politik. Je, provádí se hodnocení v polovině období eh, Fondu pro migraci a bezpečnost, abychom zjistil, jaká je přidaná hodnota tohoto fondu a jak probíhá implementace. Jak víte, v oblasti migrace, hranice, hranic a bezpečnosti komise předložila ambiciozní návrhy pro příští víceletý finanční návrh na rámec, kde jsou velké priority poskytnuty právě tomuto fondu. Je politicky důležité zajišťovat Eh, dostatečné finanční prostředky a flexibilitu a také dlivé monitorování implementace této politiky. Také potřebujeme posílit doplňkovost s ostatními eh, nástroji Evropské unie jak v rámci EU, tak ve třetích zemích v souvislosti s, plně, s plněním našich stanovených cílů. Komise počítá s podporou parlamentu, aby se zajistilo vyjedna, co nejrychlejší vyjednávání a Doufám, že budeme s radou dobře spolupracovat na včasném schválení. Vím, že jste už se začali zabývat novým legislativním návrhem a nyní je na čase, abychom pokročili ku předu, abychom řešili všechny možné výzvy. Já osobně a my spolupracovníci se těšíme na spolupráci s vaším výborem a konkrétně se spravodají paní, paní Holmajer, Lenersem, pan Fajonem a dalšími. Vážení kolegové, máme mnoho práce před sebou a času máme velmi málo. Když se ohlédneme zpět na naše první setkání, mé slyšení před čtyřmi lety, tak si myslím, že za toto období jsme společně dosáhli už mnohého. Myslím si, že velmi úzce spolupracujeme v těchto letech. když jsem začínal, tak jsem si říkal, že budu mít, muset spolupracovat s tím, s jedním z nejobtížnějších výborů, ale nikdy v životě jsem nezažil tak konstruktivní vztahy s žádným parlamentním výborem a za to vám děkuji. Budeme stále těžce, těžně spolupracovat i nadále, abychom plnili naše cíle. než jsou jednoduchá řešení, ani co se týká řízení migrace, ani řešení bezpečnostních hrozeb. Potřebujeme zajistit větší solidaritu a sdílenou odpovědnost, aby se zvýšila efektivita naší migrační politiky. Potřebujeme komplexní evropské politiky. A jsem si jist, že v následujících měsících budeme konstruktivní i efektivní a těším se na úzkou spolupráci s vámi. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane komisaři. Nyní dívám se na řeč neverbální komunikaci, na řeč těla v tomto sále. A myslím si, že to, o čem jste dnes mluvil, je nejen tedy práce našeho výboru a komise, ale celého parlamentu. A také je to významná součást každá agenda, každá zpráva se týká nějakého konkrétního důležitého tématu a když já nechci ubírat čas kolegům tedy, v, tak aby každý, kdo je zapsán na seznamu, měl možnost hovořit. Mohu pouze říci, že parlament je opravdu velmi e, se pohy, působí, jedná co nejrychleji může a, a rakouské předsednictví doufáme, že tedy bude postupovat podobně a zejména tedy co se týká těch bodů, jak řeš, budeme řešit rychleji asilovou migrační politiku, protože máme zde dva lidi ve výrobu, že co se týká balíčku ohledně hranic, pa je zde paní Sargentiny, které se to týká dalších. Také pan Niedermiller odpovídá za tu revidovanou eh, asilovou politiku. Toto jsou tedy všechno eh, ty agendy, o kterých jste se zmínil. Toto jsou všechno velmi důležité věci. A doufáme, že co nejrychleji zahájíme trialog. Paní Stevens je spravodajkou o ty zákony, ohledně těch zákonných obsahů. Eh, důležité je, jak se nám tedy podaří a s jakou rychlostí vyřešit eh, všechny tyto věci. Jsem si vědom těch obtíží, které zde existují, ale nicméně bych se chtěl zmínit o některých z nich. Vízová reciprocita. Potřebujeme řešení. Je to taková mm, kruhová mm, situace. Musíme organizovat společné schůze o těchto věcech, abychom věděli, jaká je pozice tedy ze strany Washingtonu, ze Spojených států, takže potřebujeme aby, byl dos, aby bylo dosaženo nějakého pokroku do konce legislativního období a otázka Dublinu a toho asilového balíčku, než zahájím rozpravu, tak jsem se chtěl o tom zmínit. Ta věc, tam je to rozhodnutí dosažení kvalifikované většiny v radě, a otázka konsensu. Já nevím přesně, jak to tedy bude. Všichni kolegové pracují na tomto balíčku, ale skutečně jsme naráželi na určité problémy. A je důležité, abychom pochopili, co si o tom myslíte, jak vy to hodnotíte, jak to abychom skutečně se drželi toho pravidla konsensu, protože podle, jinak bychom nedošli nikom, nikam tedy tady s tímto balíčkem. A ostatní, jakmile budeme mít um, tu pojistku, tak bych vás chtěl musíme tedy potom podívat na ustanovení smluv. Já jsem zatím neviděl žádný pohyb významný, i přesto, že kolegové na tom tak intenzivně pracují i za rumunského předsednictví. To bude pokračovat. Jsou to obtížné otázky, ale opravdu si je musíme klást. Takže nyní se k řečnic, k seznamu řečníků. Koordinátor není, takže Nejdříve tedy dám slovo koordinátorům nebo náhradníkům koordinátorů, pokud tady nejsou za EPP tady není paní příslušná koordinátorka, ale pan Engel, pokud jsem to správně pochopil, bude mluvit za ní, tak prosím dvě minuty pro každého, tak aby každý, kdo je zapsán na seznamu řečníků, mohl hovořit. Tak nejprve koordinátoři a potom dáme čas panu komisaři na to, aby zareagoval. Takže Franku za EPP a máš dvě minuty, prosím, drž. Děkuji, Klode, a zejména děkuji za tyto slova, ani to není to, co jsem očekával. A ostatně to, co chci říci, vůbec neodpovídá tomu, co normálně koordinátor z EPP by měl říkat, protože bych chtěl vlastně se zmínit o dvou záležitostech migrační politiky, které považuji za významné. Eh, období komise se chýlí ke konci, jako pro nás všechny, a myslím si, že přišel okamžik na nějaký nový elán tedy a odvahu, která, kterou jsme dosud neprojevili. Říkal jsem to už na dalších místech a při jiných příležitostech i předsedovi komise, protože si myslím, že on by také chtěl, abychom pokročili trošku více dopředu těchto témat, kterých se jaksi dotýkáme, ale neřešíme je opravdu. Chtěl bych hovořit o Dublinu a legální migraci práci. Pokud jde o Dublin, tak víme všichni, že tento systém byl jaksi vymyšlen bez eh, za určitých okolností a v určité době, kdy jsme všichni měli možnost vymýšlet, vymýšlet nějaký systém pro rozumné, odpovědné rozdělování. Pod stre- se stresem to nejde prostě je potřeba mít nějaký systém, který vlastně eh, je určen pro ty, kteří tedy dokážou odolat stresu. A my nebyli jsme schopni tady toto dělat. A je potřeba, aby se ta zátěž rozdělovala mezi ti, kteří jsou schopni a ukázat, že část Evropy je solidární a část Evropy je schopna přijímat lidi, kteří potřebují ochranu. A další téma legální migrace my víme, Claude a já a ostatní, kteří se zabývají tou modrou kartou, že dosud ten pokrok byl velmi omezený v té věci, která je marginální v podstatě, co se týká počtu lidí. A to, že je to okrajové, co se z pohledu počtu lidí, o kterých ani nemá smysl se zmiňovat. Samozřejmě skutečná zákona migrace, je těžké ji organizovat, ale je potřeba ji zorganizovat, protože je potřeba buď z krátkodobého hlediska nebo ze střednědobého hlediska je potřeba vymítit ty hluboké kořeny e, migrace a bez toho toto nebude možné. Je potřeba se připravit na to, že v Evropě budeme prostě každý rok přijímat určitý počet lidí. Nevím, jaký bude přesný počet, jaký bude ten rozměr, ale je potřeba se připravit na to, abychom toto mohli provádět. Až jsou státy, které budou ochotny to dělat, jiné ne. Já nebudu nutit nebo tlačit na ty, které nejsou schopné to udělat. Možná by to bylo i nebezpečné pro ty lidi, kterých by se to potenciálně týkalo. Ale buďme rozumní, děle, pracujme na tom do konce volebního období abychom tedy integrovali, začlenili tento kontingent, tento počet lidí, abychom byli schopni je přijat v Evropě pro blaho této společnosti. Aby to tedy byli lidé, kteří budou ochotni se podrobit této organizované migraci. Nebo pan Engels mluvil poněkud déle, protože nemá zkušenosti s tím, že plní funkci koordinátora, ale je jenom náhradník koordinátora. Zaznělo zde, že se bude tlačit ve schůzích rady na tu modrou kartu. Paní Spinelli a ostatní stínoví zpravodajové Uh, o tom vědí, že rada neprojevuje tak velký zájem o to. Někteří, člen, někteří členové rady projevují určitou, určité pokrytectví v tomto, protože se hovoří o takzvané legální migraci, ale nejsou jaksi příliš ochotni v tomto nějak pozitivně pokročit. Dobře, takže další koordinátor. Pan, poděkuji, pane předsedo. Já budu hovořit německy, když musím já jsem trošičku trpělivá, možná i trochu kyselá, když slyším. Pan Avramopoulos hovoří o tom, že šengenský prostor je potřeba chránit, ale co vidíme, že s každým návrhem komise, komise a ráda vlastně, co, jak si prodlužuje ty kontroly hranic a tak dále, jak chcete lépe chránit šengenský prostor, reciprocita víc, jak už dlouho o tom hovoříme. Říkáte, že se o to zasazujete, ale já už vlastně kdybych eh, byla opravdu eh, ve vládě Spojených států, tak bych skutečně měla myslím, kam ano, ano, budeme o tom ještě dále jednat, ale řekla bych si, proč bych měla brát vážně takovouto Evropskou unii. Interoperabilita, bezpečnost, to je velice důležitá. Původně zde byla myšlenka interoperability, že inteligentním způsobem propojíme různé databáze. To jsme všichni akceptovali ale co děláme teď, tak vytváříme nějakou novou databanku s miliony dat, eh, co se týká pasažérů, obětí, všechno v jednom velkém hrnci. Proč vlastně Přitom už ty, ta jednotlivá data jsou v těch různých databázích. Nemusím, abychom, to myslím si, že se kontrola hranic to je správné, ale nevím, jak by to mělo správně fungovat. Máme zde Eh, tu pobřežní a hraniční stráž, ale to nefunguje, protože členové neposkytují to, co, k čemu se zavázali. Nicméně zde ještě k tomu přidáváme, proč bychom měli ještě dávat více peněz a více lidí, když to nefunguje. Říkáte, že musíme být lepší u navracení, ale to už byla součást asilového systému, posílat právě ty do jejich zemí původu, kteří nemají důvod žádost o azyl ale proč teda zde máme tu dohodu s Afghánistánem, kde většina lidí vlastně mm, nemůže tedy udržet nějakou pozitivní důvod. Já to prostě nechápu, nemá to žádný jasný cíl. Potom je zde otázka situace s uprchlíky, zejména v Řecku. V mori existují o tom zprávy, že to není, není tam jen přetížené, to tam přeplněné, ta centra, lidé prostě spí na zemi, dochází tam ke korupci, ke zločinnosti. ohrožená bezpečnost. K tomu bych také ráda ještě slyšela něco konkrétnějšího, jak komise hodlá toto řešit. Okay, thanks, e Děkuji, pan Jurek za ECR. Děkuji, pane komisaři. Nemyslíte si, že prohlášení, e, že se otevřou legální cesty imigrantům, že a to je to, co neustále opakujete vy a pan předseda komise, že to spíše e, je motivuje k nelegální migraci, protože neustále vidíme mm, rostoucí počet migrantů. Dnes polovina migrantů, kteří se dostanou na evropský kontinent, právě jsou z Maroka. Konkrétně já se ptám, jaké prostředky přijala Evropská komise, aby se skontaktovala s marockými orgány, a proto, aby se to řešilo, protože v Maroku není válka, to není situace jako v Libii, tam je víceméně stabilní monarchie západního charakteru, jsou, je blízká Evropské unii, takže Eh, Marok by měl spolupracovat v boji proti nelegální migraci a proti převaděčství. A třetí otázka. Jaká je vaše definitivní bilance za ty čtyři roky vaší práce v této oblasti migrace? Já nekladu otázku o, mm, mm, o eh, tedy eh, opatřeních, která přijala Unie vůči ostatním, ale jaká je situace v Evropě? Myslíte si, dnes je ta situace s migrací v Evropě lepší než v roce 2014, nebo ne? Děkuji. Thank you. And, uh, for Aldi, um... Děkuji. Za Aldi Natali, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, říká pan předseda. Já jsem opravdu unaven, ale Natali, tak prosím. Tak je to dobré, mohu tady. Děkuji, Klode, děkuji, pane předsedo, a děkuji panu komisaři za to, že přišel mezi nás a že za jeho odhodlání hmm, pracovat v této agendě, na této agendě. Možná pokud se týká toho, co řekl Klot, tak zcela souhlasím s jeho otázkami, ty perspektivy, které zdůraznil ohledně problému dosažení konsensu vlastně jak si jsme trošičku v pasti, nepostupujeme ku předu a děkuji také za vaši trpělivost, protože ono to někdy musí být únavné eh, vidět tady tuto paralýzu u tak důležitých eh, věcech, jako je Dublin nebo ta modrá karta, kde jsem stínovou zpravodajkou a také to pokrytecké trošku chování ze strany některých členských států. Měla bych otázku, pane komisaři, k tomu Eh, úvodu, který jste udělal, ta se bude týkat zlepšení podmínek eh, příchodu imigrantů na evropskou půdu. Ředitel Evropské kanceláře pro azyl nám potvrdil, na rozdíl od mého předchozího řečníka, že došlo k výraznému snížení žadatelů o azyl oproti roku 2017, snížení téměř o 40% oproti roku 2016, což už se jasně potvrdilo v roce 2018. A přesto Přesto je situace na hranicích a nám působí starosti, zejména hotspoty v Řecku jsou přelidněné, a počet žádostí, které jsou v řešení, se samozřejmě liší v jednotlivých, u jednotlivých partnerů, ale počty jsou velmi vysoké. A dochází také k mnohým porušením lidských práv, o kterých informují četné nevládní organizace. A zejména dochází k porušování, která významným způsobem na, jaksi privilegovaně se týk, nepřednostně, abych tak řekla, v uvozovkách se týkají těch nejzranitelnějších dětí a žen, takže situace je opravdu dramatická z lidského hlediska, ale také z politického. Hm, ten problém všichni známe, zdůraznil jste to, je to rada, je to ta, to trvalá, trvalé zablokování eh, toho, abychom šli k efektivní reformě. A já bych ráda věděla, pane komisaři, byla bych ráda, kdybyste mi odpověděl na otázku, jaký máte manévrovací prostor vzhledem k této situaci. Tedy váš manévrovací prostor u tohoto problému, jako tedy ze, ze strany Evropské komise. Vy jste několikrát říkal, že máte důvěru. Takže jaký je váš manévrovací prostor, pane komisaři? Thanks, Natalie. Um, and for the... Děkuji vám, Natalie, a za GUE Eh, paní Barbara Spinner nahrazuje paní Ernst. Eh, já se omlouvám. Eh, a Judith je koordinátorkou za zelené, takže zelení nejdříve. Ano, první místo předsedkyně a koordinátorka, pane předsedo. Ano. Pane předsedo, Eh, z toho, co řekl pan Avramopoulos, eh, on tady mnohokrát eh, řekl, že doufá, že ten dialog bude hotový do voleb. Já nevím, jestli k tomu budeme moci přispět a nevím, jestli o to vůbec máme usilovat. Protože mnoho z těch témat na projednání je spožděno nikoli naši vinou, ale vinou rady. Komise rovněž eh, říká, že by bylo dobrý, kdyby za bulharského předsednictví došlo k určitým eh, předběžným dohodám a že eh, pak tedy by se mohly ještě mm, předkládat dodatečné změny. Tak já nevím, jestli co to má znamenat. My tady hovoříme o paní Makovej, pan eh, Björk z QE, oni tady nejsou a eh, oni skutečně s, s radou dohodli hm, jakési přesídlovací dohody a to, to není nic, co je jakési dodatečné. Já myslím, že eh, tady v podstatě není, ne, nemáme tady žádnou dohodu, kromě toho, co již bylo dohodnuto nedávno za bulharského předsednictví. Prostě ta legislativa, která se týká azylu a migrace, to je vlastně jedno téma. A my tedy opravdu to chceme nějakým způsobem vyjasnit a já jsem opravdu opravdu eh, zvědavá, jestli opravdu dojde k nějakému návrhu koncepce kterému eh, říkáme Disembarkation Platform. Eh, pak tedy také je řeč o ochraně lidí a o potřebách naší ekonomika. Eh, já myslím, že tady skutečně to příliš nerozvádíme. Já si myslím, že tady nejde jenom o naše ekonomiky a potřeby lidí, ale také o spolupráci se třetími zeměmi, která bude postavena na férovějším základě. Jestliže chceme uzavřít admisní dohody, pak to samozřejmě hodně souvisí s tím, že budeme mít nějaké legální, legální eh, cesty. Děkuji, Judith. A nyní Barbara Spinelli. Děkuji, pane předsedo. Já se zaměřím na migraci a konkrétně na některé body, kde bych ráda slyšela vaši odpověď, pane komisaři. První bod, to je hotspot, systém, systém hotspotu od roku 2018. 8500 eh, eh, byly tedy přesunuty eh, z těch ostrovů a jejich situace Eh, v těch hotspotech eh, se není, není o nic lepší, protože jsou přeplněné. Takže já se ptám, nemyslíte si, že bychom již měli zrevidovat ten režim hotspotů a potom ty legální cesty? Já si kladu otázku, zdali vůbec stojí za to vůbec hovořit o příčinách, které v podstatě neexistují. Modrá karta. K té modré kartě, když jsme řekli všechno, pan zpravodaj Claude Moraz řekl všechno také. A já se ptám, stáli bychom neměli jasně zde kritizovat radu, která dělá obstrukce. A především tam to pravidlo konsensu mm, zde nebude nikdy potom dosažena žádná dohoda na žádném azylovém balíčku, pokud to tak bude pokračovat. A potom humanitární víza. To je další legální cesta. Dnes komise eh, hlasovala pro tato víza. Já se ptám tedy, co s tím komise nakonec udělá. Další bod, to jsou politiky uzavírání přístavů a hranic v Itálii například, což je velice správně kritizováno. Já se ptám, zdáli toto není fatální důsledek externalizace, jako to tom rozhodly členské státy a komise. A důsledek selhání reformy dublinského nařízení. A protože opět tady ten problém eh, toho, že je zde potřeba jednomyslnost a zablokovalo se to v radě. A nakonec Frontex. Jenom jedna otázka Zdá se mi, že v návrhu reformy tam vůbec se neposiluje mandát Search and Rescue. A já se ptám, kdo to bude dělat na, na moři, ve středozemním moři, kdo bude hledat eh, a zachraňovat uprchlíky, protože eh, lodě nevládních organizací jsou unblock kriminalizovány. Děkuji vám, Barbara. Judith zmínila eh, to, že paní Björk dělá zprávu o přesídlování a nevím, jestli tedy bude souhlasit s tou otázkou, kdy vlastně komise plánuje eh, tady ty eh, peníze, které jsou nevyužité, tak eh, znovu je tedy využít. Eh, ale my tady nemáme, kdo by na to mohl odpovědět. Tak a teď máme tady celkem osm kolegů, kteří by si chtěli vzít slovo. Možná ještě někdo další? Ano, takže to bude devět tak eh, možná jenom velmi stručně a potom tady ty eh, další kolegy, kteří mají čas. A eh, prosím o stručnost. Víte, Kroze, já opravdu udělám úplně všechno, co mohu Eh, někdo tady řekl, že po čtyřech letech společného úsilí jsme už eh, tak nějak unaveni. Ale eh, v podstatě mm, jsme neustále odhodláni. Máme ještě 8 měsíců a já tady jsem hodně se zabýval tou naší spoluprací Eh, pokud by tedy rada eh, eh, byla ochotná jít tím tempem, jak to dělá parlament, bylo by to daleko lepší v celé Evropě. Ale my musíme prostě rychlost našich operací urychlit, zvýšit, abychom dosáhli toho konečného cíle, což je dokončit práci. A já myslím, že tu strategii opravdu můžeme završit. Klode, já velice rád se budu účastnit schůze vyhlazené tomuto tématu, jakmile tedy budu mít eh, vlastně čas a bude ta příležitost v podobě eh, schválení další, další eh, dokument. Víte, že ta Výzová reciprocita se Spojenými státy, to není jednoduchá věc a my jsme se snažili eh, pomoci těm pětičlenským zemím, aby opravdu splnila ty americké, splnila americké požadavky. Například je třeba snížit míru odmítání žádosti o viz, o vízum eh, v souladu s americkou legislativou my skutečně se snažíme, aby všechny země členské Evropské unie byly zahrnuty do toho bezvízového styku. Spojené státy by byly ochotny to udělat, jakmile budou splněny eh, americké legislativní požadavky. Musíme uznat, že eh, to bezpečnostní politické klima ve Washingtonu de facto příliš nenapomáhá pokroku v krátkodobém horizontu. Ale jak říkám, musíme pokračovat v tom boji o plnou reciprocitu vízového režimu. A to totiž znamená, že je třeba brát v úvahu také důsledky pro naše eh, externí vztahy případně i pozastavení. My opravdu musím, máme zodpovědnost za eventuální negativní důsledky. A naše pozice je taková, že my nebudeme váhat s delegovaným aktem, pokud to napomůže pokroku. Nicméně jeho schválení by se nám mohlo vrátit v podobě zhoršení situace. Výsledky, které se nám podařilo dosáhnout s Kanadou a dalšími, ukazují, že opravdu je zde hmatatelný pokrok směrem k plné reciprocitě a že ho lze dosáhnout kontinuálním odhodlaným diplomatickým angažmám. Naše strategie ten eh, je orientována na eh, výsledky a jak jsem už řekl, vaše obavy sdílím. A skutečně měli bychom toto učinit tématem příští zprávy. Co se týče eh, kvalifikované většiny v souvislosti s asilovým balíčkem, já jsem četl dopis eh, vámi zaslaný předsedovi Junkrovi. To skutečně Franku Claude. Uplynuly čtyři měsíce a já neustále tlačím na to, aby došlo k dohodě o e, zprávě k Dublinu. Nicméně debaty pořád pokračují a my děláme všechno pro to, abychom rychle dosáhli pokroku. Tento týden proběhne Rada ministrů pro eh, justici a vnitro a eh, rakouské předsednictví eh, rovněž usiluje o, o pokrok. Co se týče té modré karty, bude-li přítomná politická vůle na všech stranách, Myslím, že je možné obnovit jednání, která skutečně bude přínosem, no, budou mít za výsledek přínos. My máme jednoho z nejúčinnějších a nejzkušenějších pravodajů Claude. Claude. My tedy eh, vyzýváme radu, aby ještě jednou zvážila svoji pozici. A to tak, aby eh, skutečně výsledkem byl atraktivní systém eh, přidělování modrých karet, který napomůže našim ekonomickým zájmům a růstu. My v současné době trpíme nedostatkem eh, některých profesionálů a kvalifikovaných pracovních sil. Náš návrh poskytuje dostatečnou flexibilitu členským zemím pro to, aby se přizpůsobili potřebám pracovního trhu, přičemž eh, vznikne eh, společný atraktivní systém eh, pro udělování modrých karet kvalifikovaným pracovníkům a je na členských zemích, aby si rozhodli, eh, kolik těch kvalifikovaných migrantů potřebují. A já určitě v pátek na eh, Radě pro justici a vnitro toto nastolím. Paní Sipel, já zopakuji to, co už jsem řekl mnohokrát. Já skutečně nejsem pro obnovu starého systému, což by byl krok vzad. To je můj osobní názor. My budeme pokračovat eh, s jednání se šengenskými státy, aby se ty vnitřní kontroly na hranicích zrušily a naopak, aby to bylo nahrazeno přeshraniční spoluprací a policejními kontrolami eh, v pohraničních oblastech. To už nám bylo, to už nám bylo doporučeno v prosinci loňského roku. My spolupracujeme s šesti šengenskými státy, které momentálně kontrolují na svých hranicích. A náš cíl je skutečně návrat k plně fungující eh, fungujícímu šengenskému prostoru a to co nejdříve. Jak jsem už řekl, náš návrh není o legalizaci současných postupů. Náš návrh je jakýmsi vyváženým přístupem. Legis, tedy eh, legální a oprávně očekávání českých zemí eh, jsou možná ohrožována současnou situací. A obnova eh, kontrol na vnitřních hranicích je dočasné a mimořádné opatření a měli bychom mít pro alternativní, to cestou alternativ, jako je, jsou třeba policejní kontroly v příhraničních oblastech. Eh, členské země eh, pravidelně vyhodnocují Eh, tyto kontroly a je třeba, aby se vyhýbali jakýmkoliv neoprávněným opatřením. To vlastně, pokud se týče těch deseti tisíc evropských eh, strážců hranic a pobřeží. Eh, to by vlastně mělo vycházet ze současného mechanismu združování sil současné době evropský návrh opravdu eh, je momentálně ve výši 7 tisíc eh, mužů. K tomu přistupuje 1500 eh, mužů z členských zemí a potřeby narůstají ta agentura nejenom musí rozšířit podporu členských zemích, ale je třeba také, aby e, svou roli v některých zemích udržela a jinde ještě rozšířila. Čili tady v tom budeme muset pokračovat. A dále tedy situace v Morii. My tedy řeckým orgánům opakovaně eh, sdělujeme, že opravdu situace je kritická a že máme k dispozici evropské prostředky pro řešení těchto problémů. A my se snažíme o zlepšení situace a podmínek. Já jsem byl v Řecku před 14 dny a debatoval jsem o tom s řeckými orgány, setkal jsem se s ministerským předsedou a příslušnými rezortními ministry a konečně jsme se dohodli, že je třeba vystupňovat úsilí o nápravu situace, protože tak, jak to vypadá, je to skutečně ostuda pro všechny. My děláme všechno pro to, abychom podpořili úsilí řeckých orgánů v jejich eh, celkové zodpovědnosti za řízení migračních toků. Vy jste hovořili o hotspotech, tam jsem paní Spinelli řekla. Potřebujeme je nebo ne? Dovedete si představit, eh, co, co, by, co by tedy nastalo, kdybychom měli od začátku krize hotspoty? Určitě tedy by byly by byla eh, situace lépe zvládána. A mnozí tedy nevědí, co to je ten hotspot, jak by to mělo vypadat. My tady máme agentury Eurodac, Europol, Eurojust a všechny by tam měly být zastoupeny a hodnotit situaci. Toto je jejich role. Eh, hotspoty to je skutečně věc, která může zlepšit situaci. 95% lidí, kteří kteří nyní eh, připlouvají nelegálně do Evropy, eh, už jsou registrováni a odeslávají otisky prstů. Pan předseda Morion, ano, o tom bychom mohli mluvit třeba dvě hodiny v kuse, že? A já tedy eh, ne, nechci, abychom tady se zbytečně přetěžovali, poněvadž máme ještě řadu dalších otázek. Takže kolegové, já myslím, že bychom mohli eh, poděkovat panu komisaři. On hovořil o spoustě závažných témat. A mm, pokusme se tedy pokračovat dál. Eh, nyní pan Coelho, prosím vás, každý se snažte vejít do dvou minut. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně. Já bych chtěl přivítat eh, fungování komise a také kontakty eh, globální v rámci OSN. Eh, vím, že tedy některé členské země si nepřejí zapojovat do tohoto úsilí, ale určitě máte naši podporu a budeme se snažit. Pokud se týče té asilové agentury, jak jsem řekl ten eh, dopo, eh, dopoledne, já nevím, co přesně tato komise zamýšlí, poněvadž máme vlastně už od června loňského roku na stole eh, návrh, ovšem rada se nepohnula. Takže co tady chcete dosáhnout novým návrhem? Eh, jiného, než že se ta, původní nařízení zase ještě spoždí, spozdí. Eh, pokud se týče informační systémy, eh, my tady máme tedy skutečně zdvojení o informačních systémů a já si myslím, že vhodný je ten šengenský. Já bych si přál systém, který bude výkonnější a bude lépe plnit cíle. Já jsem dnes viděl v novinách, že eh, komise žádá o mandát od EU. Eh, co chce tedy komise? Lepší šengenskou oblast pro občany? A nebo se snaží pouze eh, svoji, ohřívat si svoji vlastní poličičku vlastním zájmům? My potřebujeme zajistit, aby ten nový systém byl lepší, v něm, aby Schengen lépe fungoval a aby se posílala bezpečnost eh, našich občanů. Eh, souhlasíme spolu navzájem? Ano, děkuji. Prosím všichni těch dvě minuty, jak to pan Koalio dodržel. Paní Wimberg. Tak, herr ordförande. Och välkommen hit igen, kommissionär. Eh, děkuji, pane předsedo, a vítám vás, pane komisaři, ještě jednou musím říkat, že musím říct, že eh, ten váš mandát v komisi určitě nebyl eh, poklidný. Už eh, třeba to, ten počet migrantů, ano, řekněme, že už jich pomalu, pomalu klesá, ale je to v podstatě kvůli tomu, že Eh, jsme byli vydíráni Tureckem a teď jim platíme tedy více, aby nepouštěli, nepouštěli tolik migrantů přes svou hranici směrem k Evropě. Nicméně máme další cesty z Libie například. Evropská unie to řeší tím, že se snaží eh, školit eh, a cvičit libijské pohraniční a de facto pobřežní stráž. Eh, nyní máme další cestu ze severní Afriky do Španělska a, a Itálie eh, se nyní staví hodně na zadní. Takže eh, co si, pane komisaři, myslíte o reformě Dublinu a o současné situaci, kdy lidé hynou ve vodách středozemního moře? Letos to bylo zase více než v předchozích letech my bychom skutečně s tímto umíráním eh, na moři měli skoncovat. Já už jsem to říkala dříve a říkám to znovu, je nejvyšší čas. Když se podíváte na australský příklad, eh, je čas najít řešení, eh, kde tedy skutečně se budou moci lidé ucházet o, u nás již ve třetích zemích. A také pokud se nám to podaří, tak eh, zničíme biznis s pašerákům lidí. A já myslím, že to může hodně pomoci. Děkuji. Eh, pan Niedermiller. A ještě jednou připomínám, časový limit dvě minuty. Děkuji, pane komisaři, že jste mezi nás vítal. Já si myslím, že všichni souhlasíme tím, že když budeme hovořit o společné Evropě a azylovém systému, opravdu tady největším problémem je rada. Některé členské země opravdu eh, si nepřejí žádné eh, evropské řešení a naopak eh, sledují své vlastní politické, egoistické zájmy. Já si myslím, že Komise a parlament mají celkem jasnou strategii, vy jste to dobře popsal eh, ve svém New Yorkském proslovu, takže jediný problém je implementace. Eh, současně s tím musím říct, že eh, tady máme tady počet žádostí o azyl, ty narůstají a zároveň tady dochází k rozsáhlé politické manipulaci. Já si myslím, že ta společná agentura je naprosto zásadní věc a rád bych viděl ještě další kroky. Nicméně musím zmínit ještě další dva problémy. Za prvé, hodně hovoříme o řízení hranic a podobně, ale nikdy nezmiňujeme o významu sociální integrace. To je samozřejmě záležitost členské země, ale myslím, že stejně bychom měli mít společný evropský model sociální integrace a e, sociální integrace by měla mít daleko větší finanční podporu než dnes. No a samozřejmě, e, pokud se týče návratu, e, politici by si měli uvědomit svou zodpovědnost a měli bychom v této souvislosti hovořit o reintegraci v zemi původu. Takže skutečně bychom měli tento reintegrační proces podporovat. Děkuji vám. Sylvie Guillaume. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já bych chtěla říci, že zcela souhlasím s tím, co řekl náš předseda Claude Moares o trpělivosti Evropského parlamentu. Ukázal jste hodně nadšení v tom, co říkáte, ale bohužel mezi partnery v radě není úplně stejná vůle pokročit ku předu. V poslední době se konalo hodně schůzí, kde se jednalo o po dalším postupu po Evropské radě v červnu, ale jak si ta jednání jsou poněkud sterilní, protože tam nedošlo ke skutečné vůli pokročit. Je, je to skutečná migrační humanitární krize, ale je to zejména politická krize, o kterou zde jde. Vy jste se účastnil Lionského ke schůzky, to je ostatně moje město. Setkal jste se s ministrem, ministry vnitra Chyběl tam ministr vnitra, který eh, dal demisi minulý týden a byl nahrazen až tuto středu. Co si myslíte o, té, o tom zablokování v radě? určité tý společný postup mezi Itálií a Francií v Nigerii pomocí, pomoc, pomůže pomoci určitým způsobem uklidnit to napětí a zlepšit tu situaci? Myslíte si, nebo jaký rozvoj důvěryhodný očekáváte tedy od eh, revize dublinského nařízení a jaké, jaká je váš názor na přítomnost eh, humanitárních lodí ve Středomoří a co se týká tedy zejména lodi Aquarius, která zatím neví pod jakou vlajkou bude plout. Thank you, Sylvie. Mr. Costa, please. Thank you, Chair. Uh, dear Commissioner, mm, Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, já bych se chtěl zaměřit na hum, huma, huma, lidské katastrofy v, ve Středomoří. Je, počet úmrtí ve Středomoří je vyšší než dříve a jedno je tam zejména zablokování přístavu italskou vládou. Pan Salvini, ministr vnitra, nejenže zabránil záchranným lodím, ale také i ostatním nákladním lodím, aby vlastně e, vyložili tedy ty uprchlíky v italském přístavu. Je vlastně z té extremistické strany Liga severu a od té doby počet úmrtí úmrtí tedy eh, zrostl asi 3 až 8 úmrtí za den, takže tento počet je vyšší. Co děláte, co komise dělá pro to, aby zajistila aby italská vláda plnila svou povinnost a znovu otevřela přístavy. A dále v současné době tři záchrané eh, lodi různých záchranných organizací Eh, byly jaksi začeny, ten, zatrženy na Maltě bez nějakých zákonných základů. Hlavně dobrovolní eh, pracovníci brá, so, je jim bráněno v tom, aby tedy zachraňovali uprchlíky. Pane Avramopulosi, co děláte pro to, abyste zajistil, aby tyto lodi mohly přistávat v určitých bezpečných zónách, aby ta situace se vyřešila? jednáte s maltskými orgány, abyste zajistili právní, zjistili, jaký je právní základ pro zadržení těchto lodí? Zách, záchranářské organizace jsou kriminalizovány a sankcionovány, ale na druhé straně vy dobře víte, že Evropský parlament jmenoval třetí záchranou eh, eh, organizaci na, eh, je kandidátem na Sacharovovu cenu tedy. Takže co v tomto děláte? Děkuji. Další řečník. Bez mikrofonu. Se si vase. Děkuji. Já eh, vydáváme velké finanční částky na to, abychom podpořovali uprchlíky, migranty v různých v různých eh, místech tedy a tyto peníze ale jsou tedy eh, využívány hodně nevládními organizacemi. Nicméně situace v těchto místech není velmi dobrá. Už jste se zmínili o té situaci, která panuje. Eh, slyšeli jsme zde určité veřejné obvinování ze zneužívání evropských fondu nebylo by lepší místo eh, poskytování těchto služeb nebo uzaví, aby to byly, byla oddělení agentury Evropské unie jako EASO nebo přímo komise, které, které by tedy zajišťovaly řízení, eh, řízení těchto služeb, těchto mm, pro, pro uprchlíky, to by, měli bychom přím, daleko lepší, přímější kontrolu z, pro co se týká spra- spravování těchto fondů. Pan Voigt. Pane předsedo, jsou zde hlavně tři témata. Pan komisař hovořil o vracení nelegálních migrantů. Mohl byste to vyčíslit? To znamená, kolik těch nelegálních migrantů existuje v Evropě podle vašeho názoru a co si myslíte, že do konce volebního období kolik jich tedy bude navráceno. To je z hlediska perspektivy tedy. Já si myslím, že bychom měli vědět, co chceme, nebo jak tomu je za druhé. Byl jsem překvapen, že jste stále eh, ho zmiňoval to téma modrých kart pro to, abychom sem přiváděli vysoce kvalifikované migranty, takže vy chcete provádět takovou politiku určitých personálních zdrojů tedy z těch příslušných zemí a konecně to, co dělá Evropa s Fondem pro Afriku, Vidíme zde nějaké nové perspektivy, ale spíše opak je pravdou. Pokud chcete, bude tedy eh, znovu vracet ty vysoce technické, kvalifikované lidi, které potřebujeme v zemích EU. A moje poslední otázka. Dnes už to se hovořilo o témach, tém, tématu migrace v Turecku. Já jsem na jaře byl v Alepu a tam jsem hovořil se starostou a mi předložil čísla, která říkají, že do konce roku 2017 z Turecka do Alepa 7664 tisíc uprchlíků bylo tedy se vrátilo. Mělo by to být 1,2 miliony dosud, takže situace v Turecku zdalo se vyčíslena na 3,5 miliardy, která byla vydělena třemi, byla tedy, eh, dělá s komise a určité úvahy, určité plány, tedy ještě co se týká krácení těchto prostředků. Pan López Aguilar. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Děkujeme vám za vaši práce a za tento strukturovaný dialog s výborem LIBE. Slyšeli, slyšel jste od našich koordinátorů, kteří zastupují všechny politické frakce v, té, v tomto parlamentu. Když se tedy Já bych to tady zmínil o následujících bodech. Čas, čas kvapí, už se blíží tedy konec volebního období tohoto parlamentu. My jsme ti, kteří se budeme účastnit voleb, kteří budeme čelit voličům. A musíme ukázat, že jsme dosáhli výsledků tedy v, v tomto volebním období určité rovnováhy všechny ty věci, na kterých pracujeme, veškerá ta agenda, agenda všechno se spožďuje. A my, my sami potřebujeme dosáhnout té rovnováhy, takže prosím, dělejte všechno proto, aby se to zlepšilo. Jsou zde určité projekty týkající se bezpečnosti, asilového balíčku, dublinského nařízení. Musíte skutečně dělat veš všechno, co můžete, zejména v trialozích, aby tedy eh, bylo dosaženo výsledku. Já jsem byl zpravodajem zprávy z vlastní iniciativy o ochraně uprchlíků a apeluji na vás, abyste dělali, co můžete, aby se v rámci trialogu dosáhlo té potřebné rovnováhy. Já si myslím, že my všichni musíme spolupracovat tak aby ten mandát Evropského parlamentu, abychom ho mohli prezentovat před našimi voliči, protože my jsme ti, kteří budeme se prezentovat našim voličům ve volbách. Sophie Intfeld. Já budu velmi stručná, pane předsedo. Souhlasím s vámi, pokud jde o to úsilí ohledně asilové a migrační politiky. Migranti jsou tady, pokud jde o vízovou reciprocitu. Vy říkáte, že vlastně by to mělo určité negativní dopady. Občané, nechceme samozřejmě porušovat právo, pokud dojde jde o to, že musíme spěchat, abychom schválili tyto legislativní akty, ale my vlastně my budeme, eh, budou, se blíží se evropské volby. Ten seznam je velmi dlouhý. A na jedné straně členské státy potom nechtějí ty legislativní akty implementovat, takže proč bychom měli věřit komisi teď, když komise říká, že spěcháme, že tedy musíme urychlit, urychlit to. Co se týká implementace eh, směrnice o ochraně údajů, kde také členské státy mají spoždění, co se týká za eh, implementace zásad právního státu, které, což jsme odhlasovali před dvěma roky a zatím se neudělalo nic v tomto. Mohla bych pokračovat, v ten seznam je velmi dlouhý a toto všechno spolu souvisí ty věci. Členské státy nespěchají tedy s implementací tohoto asilového balíčku. Protože v konečné fázi všechno to, co my chceme, tak tam se neprosazuje, to je hloupé a já Nevím, proč bych měla dnes komisi věřit. A šengenský prostor, to je moje poslední připomínka. Já souhlasím s mnoha kritickými připomínkami, ale měla bych konkrétní otázku. Mladá žena Mila Ludmila Kozlovská z Ukrajiny se vdala za polského občana a nebylo jí umožněno eh, vstoupit do šengenského prostoru. Posloucháte mě? já mám svůj řečnický čas teď. Můžu, mohu dokončit otázku? Takže nebylo jí dovoleno, aby vstoupila do šengenského prostoru polská vláda řekla, ano, skutečně zadáváme to do šengenského informačního systému, ale e, tam ona byla kritická k vládě. Evropská komise odmítá vyšetřovat tuto věc, říká, no my se jen díváme do systému. Takže co děláme pro jednotlivé občany, aby tedy se obrátili na soud v Lucemburku a čekali pět let? My máme ochraňovat zájmy evropských občanů, tak co děláme? Máme ještě další řečníky, tak prosím, dodržujte řečnický čas, hovořte rychle. Já se pokusím, proč tedy zrovna já, mám už jenom jednu minutu, no ale pokusím se to zkrátit. Děkuji, pane komisaři, já budu hovořit mateřštině. A chtěla jsem vám říci, že v mém regionu jenom v pondělí a v sobotu a v neděli, tedy ve třech dnech, eh, připlo 2000 imigrantů. To, co jsme zažili v létě, protože eh, v Algeciras například, a tak tam eh, jsme zažili Eh, skutečnou katastrofu. Hodně dětí bez doprovodu, nyní se potulují v Andaluzii, není tam struktura, nejsou tam žádné struktury, žádná zařízení pro ně. A já bych chtěla vědět, protože minulý týden jsme byli v Katánii, v Itálii a jinde a tam jsme mluvili s nimi a tam mm, mm, mm, tam dříve tedy tam připlouvalo Eh, o 80% více a teď do Andaluzie eh, to strašně narostlo o 50% více než předtím a já, do Andaluzie a já se ptám, co uděláte vůbec pro to, aby eh, pomohli Andaluzii a obcím, aby dostali peníze, aby mohli prodávat, nezle, aby mohli pomáhat pardon, imigrantům a především nezletilým osobám. Dobře, tak už překračujeme čas. chvíli přijde komisař King. A... Takže prosím, mohl byste tedy možná zareagovat na tyto otázky? abychom tedy, a požádáme tedy dalšího komisaře, aby počkal, než to končíte. Děkuji. Já Pokusím se tedy odpovědět na všechny otázky, které, aspoň na většina z nich je velmi užitečných a relevantních. Co se týká spolupráce se třetími zeměmi, naše spolupráce se třetími zeměmi je založena na plném dodržování základních práv a na ro- rovném přístupu. Je to rovné dohodu. Já jsem setkal přísluš, se s příslušným ministrem v posledních letech několikrát a dohodli, podařilo se nám navázat velmi dobrý vztah, stejně tak na setkání v Lyonu. A brzy navštívím Maroko. Před třemi roky, co se týká naše vztahy se třetími zeměmi nebyly vůbec dobré a teď se zlepšily a mnoho zemí v, této, eh, v té, tomto regionu už s námi spolupracuje. Máme četné dobré příklady. Souhlasíme s tím, co říkal pan Zindián. Nikdy jsem nekritizoval parlament, naopak. A to úmyslně, protože naopak oceňuji, chválím parlament za svůj příspěvek. Nemohu říci to tež o radě. Na schůzi schůze v radě a sam někdy opravdu jednám tvrdě s některými vládami, co se pokud. Ten problém je tam. Tento parlament s tímto parlamentem se velmi dobře spolupracuje. A komise hraje tu vůdčí, tu vedoucí úlohu tady v těchto kontaktech um, díky naší spolupráci. Trialog o asilovém balíčku komise vás podporuje. A vždy to dělala. A stejně jako vy, tak já chci řešení, ne nějaké, nějakou lítost. Já jsem vyzýval rakouské předsednictví, aby omezili eh, ty změny, aby se pokusili nalézt kompromis. No, dosud tedy spolupracujeme konstruktivním způsobem s nimi. Co se týká navracení ze strany členských států, tak počet se zvýšil. Strojnásobil za poslední tři roky z 8 tisíc na 24 tisíc v roce 2017, za dva roky tedy členské státy reagovaly rychle na e, doporučení komise v září 2015. Poskytli a skutečně do konce prosince už hm, tedy překonali dokonce cíle stanovené v tomto doporučení. Co se týká otázky paní Bjork, o našich, na, v důsled, na základě naší, našeho rozhovoru. My nyní připravujeme nový návrh a je naprosto nezbytné, abychom nepřišli o ty peníze, které jsou k dispozici. Z naší strany my uděláme všechno pro to, aby tomu tak bylo. Já bych chtěl požádat stranu, eh, parlament, pardon, aby o to, na tom pracovali co nejrychleji, aby to bylo schváleno do konce roku. Eh, ale paní Bjork ví, že může počítat s mou podporou. Co se týká hm, těch globálních čísel, já souhlasím eh, s tím, že zde zazněly určité komentáře ze strany rakouských orgánů. Zatím nepadlo žádné konkrétní rozhodnutí. Také budu mít možnost diskutovat s zástupci rady tento týden. Obecně, a to je něco, co jsem vždy říkal na hvalném eh, schromáždění OSN, že pozice komise je jasná. Migrace je globální výzva, která potřebuje globální řešení a globální sdílenou odpovědnost. Co se týká asilové agentury. Nechceme prodlu, prodlužovat. To chceme zajistit, aby ta agentura mohla plně podporovat členské státy kdykoliv a kdekoliv. Pokud jde o vízový informační systém, já vím, že vy děláte, co můžete. Moje oddělení je vám k dispozici, aby se vyjasnili všechny věci toho návrhu. Dělejme tedy všichni co můžeme, aby se tento návrh prosadil. Pokud jde o O ty navra, o tě navra, navracen, na ty navracence. Já jsem vždycky mluvil jasně. Nediskutovali jsme o této otázce se třetími zeměmi a nemáme ani v úmyslu to činit je jasné, je zde jasně role EU v oblasti azylu, toho, těch návratů, ale to platí pro všechny členské státy. A je potřeba, aby všechny postupy s tím byly sladěny. Petře, vy jste se zmínil o něčem politickém ve skrze. Jsou zde témata, která se mohou využívat různými způsoby v oblasti bezpečnosti a migrace. Je to naše společná odpovědnost, abychom přijali taková opatření, která budou mít skutečně efekt v terénu. Naši občané chtějí vidět výsledky naší práce, naší společné práce. Všechno, co se nám podaří dosáhnout, tak to ovlivní politickou atmosféru. A bude to mít vliv na evropské volby v příštím roce. Co se týká reintegrace, potřebujeme samozřejmě zvýšit naše kolektivní úsilí. Čím více podporujeme členské státy z operativního hlediska, máme zde akční plány na integraci a potřebujeme financování zvýšení rozpočtu na, požadujeme zvýšení rozpočtu na tyto účely v příštím víceletém finančním rámci. Co se týká lodi Aquarius, jsem rád, že se našlo řešení a myslím si, že se mnou souhlasíte, že nemůžeme mít takováto ad hoc řešení. My potřebujeme nějaká trvalá, udržitelná řešení. Komise není kompetentní za toto, neodpovídá eh, za tuto otázku, ale víte, že jsme vždy hovořili ve, velmi jasně, jsme se snažili přispět k tomu řešení. Pokud jde o červnovou Evropskou radu, Komise 24. června vydala neoficiální dokument o kontrolních centrech a o těch eh, debarkačních platformách. Tam jasně jsme stanovili hlavní cíl co nejrychleji toto zajistit na obou stranách středozemního moře, aby tedy eh, byl zajištěn tento proces vyloďování. A to je potřeba zohledňovat při rozvoji tohoto konceptu. Pracujeme na tom v úzké spolupráci s členskými státy, s agenturami a, a mezinárodními organizacemi nevládními, a jinými pracujeme na definování tohoto pojmu. Žádám vás, abyste použili sluchátka, protože panu Gonosovi odpovím ve své mateřštině. Vážený pane Chrysogonosi, samozřejmě jste si vědom těch pravidel. Členské státy mají výhradní odpovědnost a výhradní kompetenci za dodržování politik, o kterých jsme rozhodli. Je to prostě základní princip, který je nutno dodržovat. A to jsou a tyto vztahy mezi členskými státy a Evropskou unii, to vlastně je důležité. Nicméně jsme viděli, že tam, kde byla nějaká naléhavá potřeba, nějaká nouzová situace, tak ty problémy byly prakticky vyřešeny. Využili jsme různé zdroje evropského financování tak, abychom byli schopni vyřešit tyto problémy. Já zde hovořím o přímém financování mezinárodních organizací, které působí v Řecku financování směrem k Řecku, tedy o kterém jste se zmínil. Víte, že od začátku Evropská komise poskytla významnou finanční pomoc Řecku, včetně toho nouzového systému financování těch naléhavých situacích. A samozřejmě to bylo myšleno tak, že by to mělo pomáhat s řízením toku uprchlíků. Dnes jsme poskytli Řecku dalších 24,3 milionů eur pro zvýšení tedy pomoci Mezinárodní organizace pro migraci. Konkrétně tyto peníze byly určeny na záchranu dětí, migrantů, tak, aby byly hned dopraveny do bezpečí, do bezpečného prostředí, aby získali přístup ke vzdělávání. Bylo to 1,6 miliard eur, které, bylo, které byly poskytnuty Řecku v rámci této řešení migračních toků a ochrany vnějších hranic do období 2020. Přejdu do angličtiny. Right now. Těm návratům nyní, poněvadž jste se mě ptali na eh, tu míru návratu. Skutečně to je neuspokojivé. Jenom 36,6% nerekulérních nezákonných migrantů se vrátí. A to je kvůli neefektivním řízením na národní úrovni a k neefektivním využívání nástrojů prevence eh, tomu, aby Eh, migranti neučíkali, neunikali a i si dostatečná byla třetích, třetích zemí. Já jsem cestoval, já jsem navštívil Pakistán, tam mi naslibovali spoustu věcí, ale nic se nestalo. Takže musíme nadále spolupracovat se všemi těmito zeměmi. Já nemohu předvídat, kolik ještě bude třeba vrátit, upřímně. Poněvadž všechno závisí na, eh, eh, na, eh, na členských státech, jak jsou schopny prosazovat pravidla. A proto je třeba k reformovat směrnici o návratech. Juan Fernando. Jsme na jedné lodi. Já s vámi zcela souhlasím. Teď, když se, když se tedy stojíme proti voličům, my všichni, bez ohledu, v jaké roli tak musíme, potřebujeme a budeme chtít vždycky chránit naše hodnoty Evropskou unii. Ano. Takže naše komplexní politika, samozřejmě to bude i součást toho dědictví, které za sebou necháte vy i komise. A chci vám říci, jak, tak jak to cítím. Udělali jsme hodně práce situace je jiná než před třemi lety. Pamatujeme si, jak to bylo na začátku. Ale i přesto všechno je třeba ještě hodně udělat do budoucna. A samozřejmě prioritou nyní je finalizovat všechny tyto návrhy. Také kromě toho musíme komunikovat s občany, říkat jim, jaké jsou fakta a výsledky. Sofí Kpnr, Já vím, jak je to citlivé pro vás. My se známe již po, tolik, po těch letech. Mohu vám říci, že v červenci tohoto roku komise rozhodla, že zahájí řízení eh, proti těm členským státům, které nenotifikovali, že plně transponovali Komise také zahájí i hodnocení souladu eh, těch národních eh, transpozičních opatření. Já jsem několikrát apeloval na členské státy, aby rychle implementovali to, na čem jsme se dohodli. Já s vámi souhlasím, skluzy jsou nepřijatelné. A Evropské mechanizmy by měly být plně funkční co nejdříve. Milí kolegové, dobře, pokud s vaším dovolením, pane předsedo, pokud mi dovolíte uzavřít tuto rozpravu, ještě jednou bych vám chci poděkovat eh, za tuto konstruktivní debatu a i samozřejmě čas je vždycky omezený, ale já doufám, že ještě budeme mít tu možnost velice brzy a vždycky přijmu pozvání vašeho předsedy a kdykoliv budete potřebovat, eh, tak mě kontaktujte, třeba když budete potřebovat moje spolupracovníky na nějak, kvůli nějakým technickým otázkám, nebo když budete potřebovat politickou podporu u prioritních agent. A stejně jako já očekávám vaši podporu, tak jak jste to vždycky dělali za poslední čtyři roky, abyste eh, apelovali na radu a abyste ji komunikovali s občany. Vy víte, že ve všech těchto otázkách, tak jak to bylo na začátku, i parlament a komise spolupracují a velice úzce. Děkuji ještě jednou vám vyjádřit vděka. díky za vaše, vaši angažovanost. Už jsme udělali hodně, za to děkuji a i děkuji předem za práci, která nás ještě čeká. Je to naše společná odpovědnost. Děkuji. Ano, vy spolupracujete s parlamentem, vy jste řekli, když někdy třeba existují názorové rozdíly, tak eh, já vidím, ano, je to tak, musím upřímně říci, že že je třeba apelovat na radu. My spolupracujeme na velkých věcech, důležitých návrzích a já, já vím, že jsme měli málo času, abychom to mohli prodebatovat do hloubky. Víme, že to je enormní úkol a takže takže ta vaše Vím, že vás tady tedy trochu mučíme vždycky, ale děkujeme, ceníme si toho. Děkuji kolegové za trpělivost a začneme s dalším bodem a ještě poděkujeme panu komisaři a celému týmu. Kolegové, já se omlouvám za to, že jsme teď máme takový sklus s dalším bodem. Omlouvám se zpravodajce všem. Omlouvám se i komisi, až přijde, začali jsme pozdě. A teď to se pokusíme řeš, vyřešit efektivně. Máme 25 minut sklus. Takže můžeme začít. než tedy přijde pan komisař. So, colleagues, uh, we're starting very... Kolegové, zašli jsme se spožděním, takže žádné úvody. A děkuji, pane komisaři, že jste přišel, že jste přišel. Jde o prevenci šíření teroristického obsahu online. Všichni vědí, že to je nová agenda. Máme novou zpravodajku, paní Stevens, která je přítomná, takže bez jakýchkoliv úvodů z mé strany. Tak, začneme. Vy máte procedurální připomínku technickou? Ne, vy chcete mluvit. Aha, já jsem skutečně dneska velice unaven. Já jsem myslel, že mě chcete před něčím varovat. Dobře. Hmm, dnes hmm, jsem trochu zpomalený. A bez úvodu z mé strany tedy, pokud pan komisař je připraven, s tím, že se omlouváme za, toto, eh, za tento sklus, to je naše vina, a začneme s vaší prezentací. Je to nová agenda prevence šíření teroristického obsahu online. Prosím, máte slovo, vítejte, děkuji za pozvání, já se omlouvám že dnes odpoledne vás tady unudí celá řada komisařů, ale je to pro nás vynikající příležitost vyměnit si názory eh, na otázku teroristického obsahu online a také i říci něco o opatřeních, opatřeních kolem voleb, protože vím, že ano, to je i mm, pro vás tady velice relevantní ve výboru Libe zmínit, co připravujeme i v tomto kontextu. Víte, protože jsme o tom mluvili dříve, že tato výzva, tedy výzva radikalizace, Eh, jak si je mm, úkol číslo jedna naší práce mm, v oblasti bezpečnosti. My děláme spoustu věcí, pokud jde o radikalizaci offline. Ano, protože třeba teď jsme jsme se sešli s novou, zítra se sejdeme s novou e, sítí, která se tímto zabývá v Lucemburku, protože je třeba posílit spolupráci při boji s radikalizací ve věznicích, ve společnosti a ve městech a podobně. Ale teď velká výzva, která před námi stojí, je, že jednotlivci bez toho, aniž by museli cestovat do Iráku, či do Sýrie, či do jiných konfliktních zón, tak jsou doma, ve svém bytě a tam se radikalizují tím, že konzumují eh, tento obsah. Ano, a každý z těch teroristických útoků, které jsme v posledních letech zažili v Evropě, tak mm, měl takovou tu dimenzi online. Třeba podněcování, dokonce instrukce a podobně, či glorifikace takového aktu. A my chceme tento cyklus přerušit, tento cyklus, to spirálu přerušit. A problém je v tom, že je toho spousta, je toho moc. Je pravda, že teď, jak padly ty hlavní místa islámského státu, tak, tak, tak Eh, tam došlo k poklesu, ale pořád ještě 700 kusů takového materiálu, tedy oni tam eh, eh, tedy vložili na internet, možná často i na méně profesionální úrovni. Někteří v Evropě tam vkládají takový materiál online a je to, má to i tak to má velké, hodně to osloví hodně lidí. Eh, i když to není tak profesionální. Europol eh, detekoval asi 150 platform, kde figuruje takovýto obsah, teroristický obsah. A eh, ministerstvo vnitra v Británii zjistil, že zde je 400 platform, které podporují tento teroristický obsah spojený se samským státem. My vedeme, máme velice dobrou spolupráci v kontextu internetového fóra, to eh, byla taková vynikající myšlenka, že to okopírovaly velké firmy. A to my, my pracujeme, spolupracujeme především s velkými podniky, firmami a dobrovolně spolupracují. Já musím uznat, že řada z těch velkých firm tak vyvíjí úsilí, poněvadž pochopili, že to může mít dopad na jejich dobré jméno a udělali celou řadu věcí i dokonce používají automatizovaná opatření. Ale nicméně pořád platí, že tady máme obrovské množství podobného materiálu, který migruje. Třeba vám se podaří to eliminovat z velkých platform, tak ono to migruje do jiné platformy. A, a především z těch menších a středně velkých platform mm, mm, zjišťujeme, že mají velký problém, když máte velkou platformu tak eh, tam ta firma, která ji má, tak má peníze, může eh, vytvořit týmy, které na, to, na tom pracují 24 hodin denně. Můžete aplikovat vaše podmínky efektivně a eh, jak si máte určité sebevědomí ve svá rozhodnutí. Ale když se malá platforma, některé jsou malé, tak tam je pro ně je to problém a bojí se, že když budou aplikovat své podmínky, i když třeba i v tom pomůžeme, tak budou vystaveni různým jaksi žalobám a podobně. Takže z různých směrů k nám chodí požadavky, abychom posílili ten dobrovolný přístup, ten bude pokračovat, to, jsou ta, to je to globální Evropské internetové fórum a ale že bychom měli mít i regulaci, která vytvoří jaksi takový základ, takové základy, zák, jaký má být základní přístup, aby to bylo právně čisté a vymahatelné pro všechny. A <clears throat> o to se snažíme v tomto návrhu, který máte na stole. Snažíme se vytvořit tři hlavní nové závazky. Je to závazek či povinnost členského státu, za prvé členského státu, především zajistit, že bude mít eh, nezbytné dedikované kapacity, eh, tedy v oblasti trestního práva, aby to mohli vyšetřovat a řešit. Některé členské státy to mají, ano, především ty, které zažily útoky na ulicích. A to bylo propojeno s tímto obsahem online, ale ne všechny státy na to mají specializované jednotky. A z definice to je problém, který je mobilní. Takže když zde bude existovat nějaký slabý článek, no tak tam půjdou. Takže proto jako v jiných oblastech chceme zakotvit jasnou povinnost členského státu vyčlenit na to lidské zdroje a kapacity. A druhá věc, ta je nová. Chceme zakotvit povinnost platform to znamená všude. Bude ta povinnost stejná pro všechny. A tak, aby orgány činné v trestním řízení, soudní orgány, tedy prokurátor, když se podívají na ten materiál, identifikují jako nelegální, to znamená, jas, my tam budeme mít jasnou definici, co je nelegální, to bude v té legislativě také, tak budou mít možnost vydat eh, rozhodnutí té platformě a ta platforma tedy musí to provést, to rozhodnutí, to znamená vymazat ten obsah do hodiny. A navíc my, my to ještě mm, samozřejmě bude tam ta protiváha, to znamená robustní systém podávat odvolání, včetně soudního přeskumu. Já neočekávám, že teroristické organizace budou tedy se obracet na soudy, ale je možné, že někdo to mm, posoudí špatně, milně a musíme mít jasná ustanovení, jak tedy řešit, tedy, tedy jak to řešit. A malé platformy, ano, to je mm, pro ně, to pro ně bude jaksi eh, dost užitečné, protože budou moci tedy budou moci mít v ruce takové rozhodnutí, které mohou vykonat. A e, je třeba, aby to bylo stanoveno e, transparentně. A třetí povinnost, kterou zavádíme, kterou navrhujeme zavést, je, že pokud jste platformou jakékoliv velikosti, tak e, takže a, takže a, a pokud tedy prokazatelně se používá pro ten teroristický Eh, obsah, tak na té platformě ten flagrantně tam figuruje. Takže potom eh, členský stát musí eh, tedy mm, přijmout proaktivní opatření vůči takovéto platformě, ale to budou opatření vytvořena ad hoc, konkrétně podle platform. Takže to nebude nějaká blanketní aplikace, ale to znamená, bude eh, to eh, reakce ad hoc podle dané situace. A to znamená samozřejmě s tím, že tam bude ta protiváha v podobě těch odvolacích mechanismů. A společně tedy nám jde o to vytvořit společný základ, eh, který bude se aplikovat na všechny a bychom vnesli větší zodpovědnost a transparentnost pro členské státy, ale i pro podniky, pro firmy, protože budou muset podávat zprávy eh, eh, a budou muset zveřejňovat, tedy firmy budou muset zveřejňovat eh, zprávy o výroční zprávy, transparentnosti a každopádně to dá větší jistotu všem, kterých se to bude týkat. Očekáváme, jsme přesvědčeni, že většina platform většina platform bude spolupracovat, ale co potřebujeme, je poskytnout možnost sankcí. A my jsme řekli, že tyto sankce se budou definovat eh, mm, v diskuzích s členskými státy a v nejhorším eh, případě, když někdo skutečně nebude respektovat, tak může to eh, vést k tomu, že tedy tam bude jasná sankce podle obratu, jako máme v GDPR. To neznamená, že chceme toto používat jako mechanismus získávání prostředků, nějaký fundraising. Nechceme tedy od, od platform získávat tímto peníze, ale my chceme mít potenciální sankce, které budou jaksi odstrašující, respektive budou motivovat ke spolupráci a zároveň budou dostatečně penalizující. My neplánujeme, že tady vznikne hodně těch případů systematického nerespektování eh, pravidel, to znamená, neočekáváme, že ty firmy systematicky nebudou spolupracovat. Ale pokud takový případ nastane, když nějaká platforma systematicky nebude spolupracovat, tak je třeba správné, abychom měli zde v rezervě tu možnost nějaké takové jaksi drakons, drakonské, takové velice striktní sankce, kterou můžeme vyhrožovat. Já vím, že tento návrh přichází dost pozdě, ale my jsme se snažili připravit návrh, který bude úměrný, který bude dobře zacílený a bude řešit reálný problém. Takže doufejme, že teď budeme moci spolupracovat s vámi a s vaším výborem, se zpravodajkou paní Stevens a se stínovými. Vím, že teď jsou v procesu jmenování, abychom mohli jít před rychle a abyste mohli co nejdříve vypracovat vaši zprávu a Mm, aby pokud možno, aby ho mohli začít jednat s radou tento rok, aby tato legislativa byla přijmuta bezpečně ještě tento rok. A ještě dva roky, které, dva, dva, ještě dva svěstva, která se týkají voleb a bez, mm, já, bez, mm, teroristický obsah online. To je velice důležitý, ale je to jeden prvek pouze tedy těch počítačových škod, které eh, mohou být napáchány. A používání tedy počítačů často je něco, co může ovlivňovat naše demokratické instituce, vměšovat se do jejich života a do jejich demokratických procesů a to může být velký problém. A, mm, takže my to musíme řešit. My tedy v členských státech nás čekají celé série voleb, některých ještě další, kromě evropských a, a potom tady ty evropské volby, takže my jsme přijali určité kroky a řeší, řešíme různé aspekty tohoto problému. Pan předseda Juncker ve eh, projevu o stavu Unie nastínil celou řadu, celý soubor opatření, v oblasti bezpečnosti, kdy se snažil řešit různé pilíře této výzvy. Musíme přijmout opatření, abychom vyřešili problém eh, počítačové bezpečnosti, to jsou ty tradiční počítačové útoky vůči systémům, vůči procesům, volebním procesům a máme zde niskou síť eh, počítačových expertů a tato teď, která navrhla určitá opatření, teď je musíme implementovat. A potom zde máme eh, tu výzvu tedy kybernetické manipulace, fake news, hacky a eh, podobně, to musíme také řešit a potom celou řadu dalších problémů, včetně mm, toho, že s paní komisařkou Gabriel teď pracujeme na větší transparentnosti a odpovědnosti online. To znamená, na takovém kodexu, jak tedy, abychom měli nějaký, nějaké vodítko, jak řešit fake news. A na, tam, tam se dohodneme s těmi hlavními platformami. A potom otázka ochrany dat a e, zneužívání e, těch dat, které někdo si vytěží na internetu a třeba pro účely politické reklamy nebo politických komunikací například. A takže tady máme i různé přístupy, jednak eh, budeme spolupracovat s platformami a potom budeme přijímat další různá opatření s politickými stranami třeba. K tomu s paní komisařkou Jourovou vytvoříme balíček a je tady jedna věc, kde musíme rychle upravit naše pravidla a týká se to financování evropských stran. Když se ukáže, že evropské strany nepodnikají ty kroky, které by měly podle GDPR na ochranu dat, která mají v držení o jednotlivých osobách, tak potom mohou nastat případné sankce. A samozřejmě eh, to se hodně překrývá tedy s dalšími tématy jako Facebook nebo s tou vaší rezolucí, kterou jste přijali dnes. Já zde nevidím žádný rozpor s tím, co říkáte vy a říkáme my. Možná vy zdůrazňujete některé oblasti více, tam byste chtěli být aktivní více než my, ale jinak je to v souladu, takže se budeme těšit na diskuze. Děkuji, pane komisaři. A tady máme celou řadu kolegů, kteří si přejí slovo. A my máme eh, již zpravodajku paní Stevens a ta nám řekne, jak sdělí svůj prvotní názor. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré odpoledne. Tak především chtěla bych eh, začít poděkováním panu Kingovi a jeho týmu za předložené návrhy. My skutečně mm, potřebujeme eh, se eh, postavit eh, všem těm výzvám, výzvám pro nás všechny. To je jak národní, tak evropská výzva. A je třeba si uvědomit, kolik práce máme v oblasti legislativy a politiky. Proč? Protože terorismus se neustále mění, vyvíjí a my musíme zůstat za všech okolností bdělí a snažit se jim bránit v jejich hnusných činech. Islámský stát je pouze jedním příkladem teroristické organizace, když velmi extrémním. A zdá se, že momentálně ztrácí v Iráku a v Sýrii ale vliv tady pořád má. A výsledkem tedy všeho toho je, že se hodně soustředuje na boj online, ne, také offline, ale online. De facto eh, na internetu poměrně snadno najdete instrukce, jak eh, vykonávat útoky, a tedy skutečné útoky eh, tam, kde žijete, tam eh, toho je skutečně na internetu dost. mi minulý týden navrhlo, jak řešit tedy ty ruské útoky na organizaci pro ochranu pro kontrolu chemických zbraní. Čili my potřebujeme také řešit bezpečnost na internetu. A já podobně jako mnozí další z vás skutečně dělám všechno pro to, aby se zde situace zlepšila. Děkuji vám, Helgo. Tak a co se týče stínových zpravodajů, tak máme zatím jenom jednu stínovou zpravodajku paní Daty za EPP, která ovšem přišla ohlas. A pak tady máme ještě vlastně za zelené paní Evu Jolly, ale ta právě odeš, eh, odešla. Tak to je nějaké začarované tento, tento to téma ještě někdo se snaží odejít, Helgo, co jste jim provedla, že tady opravdu nejsou žádní, žádní další eh, zpravodajové stínovi. Dobře. Takže eh, dáme slovo kolegům, kteří o tom něco vědí. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také komisi za prezentaci. My všichni víme, že teroristický obsah je zaměřený na vlivné lidi, ale eh, a že se, je jasné, že se proti tomu musíme bránit. Já eh, tedy se ptám ale na jednu věc. Eh, jestliže je něco nelegální, tak proč potřebujeme další nějaký předpis? Jestliže máte něco ilegálního, eh, online nebo offline, tak se to má zrušit, zničit. Jestliže vyjde eh, nelegální kniha, tak se musí stáhnout. My tedy hovoříme o nelegálním obsahu a mezi teroristickým obsahem eh, na síti. Vidíte mezi tím nějakou hranici? nebo máme nějakou společnou definici, co je co. A zhodujeme se eh, v tomto rozlišení s českými zeměmi. Eh, je něco třeba, co v jedné zemi je nelegální a v druhé je to v pořádku? Eh, také potřebujeme, aby exekutivní orgány měly kapacity na vynucování práva. Já jsem bohužel tedy si nemohla důkladně prostudovat celý text, ale když hovoříte o kapacitě na to, abychom mohli čelit tímto výzvám, co tím myslíte? Jsou to nějaké technické kapacity, nebo co to vlastně je? Děkuji. Eh, ono to je, eh, myslím, dobré, že eh, hned na začátku se tady ptáme na definice, poněvadž my jsme vlastně měli i semináře o teroristickém obsahu a co s ním. Čili eh, vlastně opravdu eh, je to otázka definice, jak k tomu přistupují různé členské země a jak eh, vlastně se pracuje s dalšími informacemi. Kolegové asi vědí, o co tady jde já jsem prostě chtěl jenom jaksi pozitivně se k tomu vyjádřit, je to nelegální a co je to teroristické. Dobře, děkuji. Další Natali Griesbeck. Děkuji, pane předsedo. A děkuji panu komisaři Kingovi za to, že přišel tady na tuto první velice důležitou diskusi o tomto novém návrhu komise o Eh, stahování teroristických obsahů na internetu. Omlouvám se, protože možná tady nebudu moci počkat na vaši odpověď, protože budu kvůli posunu budu muset odejít. Někteří šestinoví už tady ani nejsou. Uh, Nicméně bych chtěla říci, že jakožto předsedkyně výboru za, pro boj proti terorismu a také jako členka LIBE, když to jsou dva různé výbory, tak mám radost z tohoto návrhu. Je to konkrétní návrh, který předkládáte a na kterém pracujete ve spolupráci s Helgou Stevens, pravodajkou. Takže ta práce bude odvedena a myslím si, že to je naprosto strategický text zásadní důležitosti a podle toho, co jsem si přečetla, a ostatně už je docela hodně komentářů k tomu textu, ten text je dobře organizovaný s určitou tím právním základem, který je vyvážený. A když hovořím o rovnováze, tak samozřejmě musíme spolupracovat, kolektivně pracovat rozumně, inteligentně, aby se nám právě podařilo dosáhnout této rovnováhy, která bude choulostivá, bude obtížné ji dosáhnout aby nedocházelo k riziku určité špatné, určitého špatného výkladu. A už jste odpověděl na tuto otázku minulý týden ve Štrasburku. A také, abychom hm, pomáha, pomohli Evropské unii, aby Evropská unie pomáhala těm malým platformám detekovat tyto teroristické obsahy. Mám tedy jednu otázku, možná budu mít čas vyslechnout si odpověď, ale opravdu se omlouvám, pokud ne byla bych ráda, kdybyste nám řekl více o té rovnováze mezi tím, co považuji eh, důležité roli Europolu prostřed, prostřednictvím oddělení Europolu, který by měl, která by se měla zabývat tedy oznamováním těchto nebezpečných teroristických obsahů na internetu. Děkuji. Okay, thanks, Natalie. Um... Děkuji vám, Natálie. Eh, Silky Jenge, prosím. Ne, Katrina. Are you going to go first? Please go ahead, Katrina. Sí, grazie, grazie. Že Katrina. Eh, děkuji. Já bych eh, se chtěla omluvit za absenci. Bohužel Libe a Kont spolu koincidují. Eh, no, já bych chtěla poděkovat paní Kienge za to, že mě umožnila promluvit. My jsme v minulosti hovořili o problému o internetovém obsahu, který propaguje násilí. My jsme hovořili tedy o tom, jak omezit eh, dosah a vliv tohoto obsahu. Ale já jsem dnes se chtěla zeptat na něco jiného, eh, pane komisaři. Eh, a samozřejmě také děkuji, eh, poněvadž kdykoliv vás zveme do výboru Libe, tak vy ochotně přicházíte na naše schůze. Eh, nicméně eh, skutečně je to delikátní záležitost v souvislosti s chystanými volbami. Jakým způsobem chce tedy komise zajistit, aby eh, nedocházelo k žádnému internetovému narušování průběhu voleb? Děkuji vám, pane komisaři. Ano, to je velice důležité a pan komisář eh, eh, to už trošku zmínil na začátku, ale třeba k tomu něco dá. Takže není eh, Cecil, je možné? Ano? Ano, vy patříte k těm skutečně nejochotnějším a mm, opravdu nejskromnějším členům tohoto výboru. A, mm, takže já jsem jenom chtěla říct, že jste prostě Eh, jedním z těch opravdu nejmilejších a nejlaskavějších členů, eh, Michal Bony. Děkuji vám, pane komisaři, za velice jasnou prezentaci. A já myslím, že my bychom měli eh, na tomto portfoliu pracovat poměrně rychle je to záležitost velice senzitivní. Máme tady malé platformy a je potřeba, aby všechny měly eh, stejná pravidla, že to je jasné. Ale chtěl bych říct něco o volební činnosti v mé zemi. My budeme mít eh, místní a regionální volby za dva týdny a myslím, že je, je třeba říci, že potřebujeme pravidla, která se týkají transparentnosti a zodpovědnosti za veškeré politické inzeráty. To je zásadní nejenom kvůli Rusku, samozřejmě. Ale máme tady ještě spoustu dalších aktérů, kteří se snaží eh, naše výsledky voleb ovlivnit. A za druhé, myslím, že eh, potřebujeme daleko silnější nástroje na boj proti fake news, což není tak eh, jednoduché. Ale myslím, že nějaká spolupráce s těmi platformami a firmami, které za nimi stojí, by byla užitečná. Snad v podobě eh, etického kodexu pro volby, pro občany, firmy a nevládní organizace. A ještě poslední bod je otázka, jak zajistit, aby třeba ty internetové boty nebo E, automatické informace, které se dokázalo šířit ve velkém měřítku. Jak je omezit například požadavkem, aby oficiální volební obsah byl podepsaný e, výborem strany nebo nějakým e, vedením strany. To prostě musí být poměrně. Boty eh, nemají takové, eh, takové možnost tak, to se podepisovat. Já myslím, že to je třeba nějakým způsobem projednat. My máme v naší politické skupině speciální podskupinu, která eh, sleduje každodenní dění na internetu a chování jednotlivých botů. A po volbách 21. října Eh, my rádi, tedy nebo já rád ukážu eh, vám zprávu z průběhu našich voleb, poněvadž to velice dobře eh, zapadá do kontextu. Další řečník. Děkuji. No, tak to úsilí o boj proti terorismu a prevence terorismu, to patří eh, k nejdůležitějším úkolům našeho parlamentu. A experti se shodují na tom, že součástí této práce je vyrovnat se s propagandou eh, skupin, jako je třeba IS. Já samozřejmě vítám rychlejší odstraňování teroristického obsahu ze sítě, ale eh, tak, jak ten návrh v současné době vypadá, tak já tam vidím určité, eh, určitá rizika. Já myslím, že potřebujeme lepší právní eh, garance. My máme totiž také eh, velice různé právní úpravy v jednotlivých členských zemích a co je to obsah, to podléhá různým definicím. Já si tedy myslím, že tady skutečně můžeme čelit určitým problémům. Návrh komise definoval eh, teroristický obsah poněkud šíře, eh, než jsme to udělali my ve výboru. Já tedy věřím, že politické skupiny eh, toto budou brát vážně a neodbíjí to v rychlosti. Já tedy chtěl poděkovat ještě panu komisaři Kingovi za vynikající práci a doufám, že budeme moci dále pokračovat na zlepšování tohoto návrhu. Juan Fernando, děkuji pane komisaři. E, takže ten e, návrh komise na, op, na odstraňování teroristického obsahu z internetu e, tedy vzbuzuje určité obavy na straně Evropského parlamentu. A sice souvisí to právě s těmi odlišnostmi eh, trestního práva v členských zemích a tedy s různými definicemi toho, co to je teroristický kontext. A my tady máme jakousi šedou zónu mezi teroristickým obsahem a mezi tím, co třeba někteří považují za právo na svobodný na svobodu projevu. Například glorifikace terorismu, se někdy těžko odlišuje od od třeba písní, repových písní, CDček nebo eh, literárních děl, eh, jejíž autory jsou blogeři, rapeři a tak dále. Mě by zajímalo z vašich úst, zda jste eh, také o těchto případech přemýšleli, poněvadž de facto také u E, skutečně e, přibývá i soudních, e, soudních případů, kde se toto řeší. Třeba my máme v rapera, který požádal o azyl v Belgii, poněvadž ve Španělsku byl pronásledován za to, že svým textem snad nějak urazil španělskou korunu. To je case law, že jo? Tak Kdybyste se mohl tedy na chvíli u tohoto zastavit. Protože tady skutečně ty obavy už zazněly v debatě Evropského parlamentu. Děkuji a ještě poslední, pokud jsem nikoho nevynechal, je Tereza. Prosím, prosím, Tereza. Děkuji. Já budu velice stručná. chtěla bych vám říci, již jsem to eh, řekla na výboru proti terorismu, ale eh, také i eh, to navazuje na to, co řekl Juan Fernando. Je velice důležité, abychom měli definici, co je terorismus. To je velký problém pak, že neexistuje definice toho, co je terorismus. A takže potom nemáme samozřejmě ani Eh, eh, definici toho, co je tedy vlastně obhajoba terorismu a to ve Španělsku máme jinde ne, takže musíme mít nějakou společnou evropskou legislativu a lespoň justiční spolupráci také, protože tady no, hovoříme o ochraně obětí například, když eh, Eh, jak eh, máme tady třeba jednoho rapera, jako tady v Belgii, který ponižoval eh, oběti a u nás mm, je to trestný čin. My dokonce máme i v Belgii teroristku, mm, která má ruce pošpiněné krví a, mm, a, a ani nebyla odsouzena na jeden den a je tady a i když Španělsko žádala o její vydání, tak nebyla vydána. A takže, takže a je tady a Belgie říká, že je to eh, eh, tedy eh, občenka, která jak si eh, se mm, jak si vymkla nebo se zbavila tedy eh, těchto svých teroristických údejí, ideí, tak to je sice možné, že někdo přestane být teroristem, ale jeho nebo její ruce pošpiněné krví přece to nezmizí, je to vražetkyně, takže je zde, já prostě eh, jsem Eh, skutečně velice smutná a mě toho rozčiluje potom, co ty oběti mm, a mm, ty to nechápou, jak je to možné, přece není možné eh, mm, takto banalizovat eh, teroristický akt a přitom budeme tím vlastně zároveň ponižujeme, ubližujeme obětem. Thank you very much. Děkuji. Nyní tedy hm, požádáme pana komisaře. To je vlastně první diskuse, kterou vedeme o tomto. Takže nějaká reakce. Byla to taková reakce na ten celý návrh. Na jedné straně samozřejmě experti už jsou zapojeni do této práce. Víte, že víme, že na tomto se už pracuje. A tak aby lidé prostě si toho někdy nejsou vědomi, budou klást otázky takového typu, jak jsme dnes eh, slyšeli ohledně definic a tak dále. Například na straně 15 se hovoří o radikální polemice nebo extremistických názorech mm, neislamistických obsahem. Například eh, extrémní pravice, mm, například eh, ve Spojeném království víte, že Europol se zabýval těmito věcmi, co se týká šíření násilí. Například eh, je stále více a více v této polemiky, která se vede i na sociálních médiích. Tedy, čili moje otázka je v tom návrhu, je tam nějaké, nějaká informace, komunikuje se o tom, jak do jaké míry se bude diskutovat o tom, jak nebo do jaké míry budete vysvětlovat <clears throat> tyto věci, protože to je velká věc, velký legislativní akt. Eh, já osobně si myslím, že je to dobrá věc, protože lidé, kteří prostě spáchají nějaký čin v něk- mé zemi nebo v některé zemi, je dobré, aby byli trestány. Ale toto je velmi choulostivé. Jsou tam určité věci, které mohou být předmětem polemiky. Takže máte zdroje a čas na to, abyste vysvětlovali tady to věci. To je vlastně už základ té konverzace, kterou vedeme jste dnes, takže rád bych věděl, je to možná takové trošku filozofické, na co se ptám, ale je to, protože je to velice důležitá agenda, tak je, dů, je zajímavé. Já to vítám, tuto diskusi. Já zcela nech, rozhodně nechci nějak příliš to úspěchat, že bych nedal, že bychom to vhodně ne, vysvětlili a skutečně pracovat s vámi a s ostatními, zapojovat do toho ostatní subjekty, do těch vys- potřeba skutečně vysvětlovat, co je a co to není tyto obsahy, to je velice důležité. My nenavrhujeme něco, co bychom nazývali cenzurou. Cílíme na určitý typ obsahů, které budeme moci jasně identifikovat v celé Evropě. A musíme se shodnout na definici, co to je nezákonný teroristický obsah a Potom chceme paní Sipl například se na to ptala, ano, chceme to dělat, chceme stanovit pravidla a ustanovení a procesy na identifikaci a odstraňování tady této, těchto kategorií obsahu. A reakce, které jsme zatím měli v Evropě, napříč Evropou, jsou pozitivní. Jsou ze určité obavy, jednak na technické úrovni, to je velice důležitý bod, musíme vést dialog eh, se zúčastněnými subjekty na technické úrovni, potom samozřejmě o těch definicích musíme jasně mluvit, o tom není pochyb. Reakce, které jsme vyslechli od platform, jsou ve většině případů pozitivní. Neměli jsme žádnou platformu, která by zvedla zděšeně ruce. Velké platformy mají zdroje a hm, investice do reputace, ale ty menší platformy nemají samozřejmě takové prostředky, takže potřebují jasná pravidla. Reakce, které zazněly ze Spojených států, ty byly spíše negativní. Oni vysvětlovali zase včera, mm, jsme se tkali, že se jim to nelíbí, že prostě Myslí si, že cílíme na společnosti, na firmy. My jsme jim vysvětlili, že ne, že to není cílem, nejsou žádné konkrétní firmy, že cílíme na určitou kategorii obsahu. Říkají, že je to proti prvnímu Natku, to není ohledně nic proti svobodě vyjadřování. Je to proto, aby chom dali možnost bojovat proti nelegálním obsahům, pokud je to skutečně uh, nějaký nelegální pamflet na rohu ulice. My prostě nechceme, aby vlastně tento eh, virtuální, tedy ten eh, online prostor byl jaksi ne, aby nebylo možno z něho něco odstranit. My říkáme, že samozřejmě může být jsou z určité inovace, ale oni nedokážou vysvětlit, proč opravdu. Až obracíme se na online svět. Já nemohu říct, že by zde bylo něco, co vlastně určitým způsobem eh, zastavuje nebo potlačuje inovace. Takže máte pravdu, musíme odvést tu práci na tom vysvětlování, ano. Tady potom samozřejmě příští fáze bude vůči veřejnosti. Ale nic, to, nic z toho mě neodrazuje od toho řešení, protože je to tak důležité. A spolu s vámi doufám, že se nám podaří zlepšit, vyřešit určité ty mezery, které zatím jsou jsme skutečně odhodlaní vyvíjet úsilí. Já pociťuji určité váhání, také určité obavy, ale jak říkám, je to tak naléhavé a tak důležité, abychom toto vyřešili. řešili jsme explicitně otázku definic. Ještě na tom pracujeme. Můžete nám pomoci muž, tam, kde máte pocit, že to není správné, tak a můžeme udělat lé, něco lépe, tak nám můžete pomoci. Ty obsahy šířené ze strany školství, novináři, vědy a tak dále, ty jsou vyloučeny. To jsme explicitně řekli. Snažíme se opravdu hovořit jasně v tomto smyslu. Definujeme tedy teroristický obsah Doufáme, že tedy ta eh, definice bude fungovat napříč eh, judikaturami. Někte, v některých eh, legislativách nejsou jasné definice, takže snažíme se napsat takovou definici, která bude společnou definicí v právu Evropské unie, pokud odsouhlasíte to nařízení. Je to tedy založeno na tom, o čem se píše v desmírnici o boji proti terorismu. Týká se to tedy konkrétních. Takže ono to jde obě dvěma směry. Snažíme se být velmi přesní ohledně toho, o čem se hovoří nebo nehovoří, když tedy mluvíme o teroristickém obsahu. Můžeme také propojit určité, s určitými organizacemi, o kterých víme, že produkují tyto obsahy. A to je velký úkol, velká výzva, protože máte pravdu, není to jen džihadistický extremismus. Jsou to jiné formy extremismu, musíme o tom tedy přemýšlet. Je to. Takže toto je opravdu ten úkol, ta výzva, kterou musíme vyřešit, pokud jde o ty definice, jasné. A pokud to uděláme správně, tak si myslím, že to odstraní mnoho těch obav, které zde, zde vyplynuly, protože vysvětlíme, proč to děláme, umožní to orgánům členských států, aby jasně toto on odhadli, jasně stanovili, co je a není, a aby odstranili tyto obsahy z platform. S platform. Musíme mít jasné podmínky pro toto já si myslím, pokud můžeme najít cestu, jak to udělat, tak jim poskytneme služby. Takže to je vlastně těžiště toho, co děláme. A pokud to uděláme správně, tak si myslím, že také vysvětlíme, proč přijímáme opatření v této oblasti a ne v některých jiných oblastech. Někdy se eh, také volá po určitém řešení eh, na evropské úrovni těch nenávistných projevů, hate speech. To je zase velice specifické téma. Já si nemyslím, že to bude jednoduché eh, dokázat si představit, jak řešit ty hate speech, nenávistné projevy na úrovni EU, protože jsou určité kulturní rozdíly, správní rozdíly, his- v jednotlivých zemích. Ale věřím, že víme, co je teroristický obsah a byl dosažen velmi široký konsensus napříč Evropou o tom, a to vykrystalizovalo tedy do těch definic, které jsme tam zapracovali. Pokud jde o otázku 100 smyslu, který tedy požadují členské státy, tak eh, je vlastně některé členské státy už eh, mají určité modely, takže budeme je stimulovat k tomu, aby měli tyto modely režimy pro identifikaci těchto obsahů také se bude, bude muset provést určitý přehled těch právních možností. Myslíme si, že je důležité, abychom Eh, také podporovali činnost Europolu, což je, který má mezinárodně uznávané zdroje, má určitou zásobu různých eh, zdrojů, materiálů, které mohou pomoci platformám identifikovat tyto obsahy, takže zapojili jsme určité jasné dohody o sdílení informací a o vymáhání práva také sdílení informací s Europolem, tak abychom zapojili Europol do maximální možné míry, ale víte to možná lépe než já, že Europol nemá exekutivní výkonu moc, on vlastně vykonává ty zákonné, ty právní příkazy. Takže má určité jasné omezení, eh, pokud jde o to, co může dělat v této oblasti. Co se týká zabezpečení bezpečnostní voleb, velmi stručně, tomu, toho se týkalo několik otázek. Je to široká paleta věcí, které děláme například proti zajištění, zajištění proti fyzickým útokům, kybernetickým útokům, posílení infrastruktury. A tam musíme posílit tu dobrou práci našich expertů v oblasti kybernetické bezpečnosti a musíme posílit implementaci pravidel ochrany údajů. O tom jsme už hovořili. Také změnit pravidla financování evropských stran. Ale potom jsou tam další taková mezi témata, která jsou někdy ta nejobtížnější, co se týká manipulace s těmi kybernetickými taky. A tady jsme minulý týden s komisařkou Gabriel eh, vypracovali takovou příručku osvědčených postupů, aby, aby se identifikovaly oblasti, kde jsou konkrétní specifické obavy. Už například politickou reklamu, sponzorované obsahy, boty, nehmotný oběh materiálu, transparentnost externích strojů, potom abychom se také poučili z historických, z případů z minulosti. Potřebujeme určité měřitelné, hodnotitelné, konkrétní výsledky, se kterými potom budeme moci pracovat tak abychom dokázali změřit ten pokrok zlepšení. To jsme ještě neudělali, musíme ještě na tom opravdu pracovat. Když se na to podíváme z druhého konce, co se týká politických stran, tak bychom členské státy aby zapracovali politické strany do své judikatury, abychom stimulovali, podpořili politické strany, aby sami přijímali kroky směrem k lepší transparentnosti, pokud jde například o online reklamy. Takže to je taková kombinace těchto různých opatření, která nám umožní dosáhnout pokroku eh, v jednotlivých těchto tématech. Děkuji. Pane komisaři, děkuji mnohokrát. Je, takže pokud eh, tedy samozřejmě náš výbor je to je opravdu nesmírně ambiciózní návrh, nesmírně náročný. Celá tato oblast související i s činností Europolu, s údají, to jsou velké masivní změny a tady tento legislativní návrh obsahuje některé velké důležité koncepty. Jsou to velké změny a bude to budeme na tom rychle pracovat. Mohl bych ještě něco říci, já souhlasím s tím vším, ale to nebezpečí malé, které v tom je, musíme, já já si myslím, že se nám podaří tomuto vyhnout a že se nám podaří dosáhnout rychle pokroku. Musíme začít těmi definicemi, aby ty definice byly správné a z tohoto musíme vycházet. Ano, jsou, jste už na tom pracujeme tři měsíce, já si myslím. Že nejsme. Vy jste nejschopnější výbor tady z tohoto hlediska. Opravdu budeme na tom velmi tvrdě pracovat i se stínovými zpravodaji. Opravdu a já jsem, my jsme naprosto odhodlaní na tomto dále tvrdě s vámi spolupracovat. jako, stejně jako na agendě, o které hovořil komisař, který zde byl před vámi, tak tady vám děkuji za skvělou prezentaci a vám kolegům děkuji za vaše příspěvky. Byla to, a byl to velmi intenzivní day, ale bylo to velmi zajímavé. Vaše prezentace byla opravdu velmi zajímavá, velmi ambiciozní, takže Helgo, také vám děkuji za tvůj úvod a myslím si, že spolu se stínovými zpravodaji se nám podaří pokročit u této agendy. Děkuji kolegové za vaši trpělivost, za vaše příspěvky a vám, pane komisaři. dear colleagues, uh, we, um... Kolegové, začneme teď s bodem 14 a eh, se chci velice vřele přivítat eh, především zvláštního výslance UNHCR pro eh, situaci v centrálním středomoří, mm, je to Vincent Košetel, a regionálního ředitele regionálního úřadu pro EU, Mezinárodní organizace pro migraci Eugenia Ambroziho. A děkuji za tvrdou práci, kterou všichni oba vykonáváte. A mm, skutečně si velice ceníme toho, že v létě jsme byli v kontaktu. A, tady děkuji vám se i oficiálně teď. A děkuji i Eugeniovi, protože IOM dělá obrovskou práci. A je velice dobré tedy, že v létě eh, jsme mm, byli informováni o těch operačních, operativních záležitostech. Víme, že agentura, azyl, návraty, azyly, to je, teď mm, jsme zavaleni všemi těmito tématy, takže proto si ceníme kontaktů s UNHCR a IOM. To je důležité pro nás a bude to na webu, takže eh, eh, sice tady není moc poslanců, ale jsme na webu, všichni nás sledují. Děkuji, že jste přišli a jenom jsme chtěli diskutovat eh, o mm, závěrech rady, o asilové reformě, máme na stole již návrhy a samozřejmě vy oba jste Ehm, se hodně angažovali právě v eh, řešení situace v Libii, ve Středomoří a mm, všichni, kdo vědí, o co jde, tak vědí, jakou zásadní roli hrajete a poněvadž jsme měli velice intenzivní nabité odpoledne. My jsme zde pana komisaře Avramopulose a další, takže máme sklus. Já tedy zkrátím úvod a Zaprvé požádám Vincente, Vincenta, aby začal stručným úvodem a poté Eugenio. A potom, pokud vám to nebude vadit, tak nastane diskuze. Takže vítejte, děkuji. Děkuji ještě jednou z výboru Libe za pozvání za pozvání, abych mohl mm, vám říct pár, pár informací. Děkuji za vynikající spolupráci s vámi s IOM. Já mm, se musím omluvit, eh, protože někteří eh, členové mm, nedávno písemně vyjádřili určité obavy ohledně toho, co děláme, respektive neděláme v Libii. Takže oficiální odpověď je na cestě, ale zmíním se o to. Za prvé cením si vaší práce, eh, v kontextu asilové reformy. Teď jde o to finalizovat reformu společného asilového systému. To je priorita číslo jedna i pro nás. My jsme na tomto balíčku opravo, spolupracovali od samého počátku, poskytli jsme expertízu a pro nás před červnovou radou, tak s IOM jsme pracovali o těch mechanismech vyloďování tedy těch uprchlíků a jejich vysazování na kontinent a samozřejmě to je takový doplňkový nástroj, protože potřebujete úplnou reformu asilového systému, ne nějaké náhražky. A takže samozřejmě my nemůžeme eh, eh, chtít po našich partnerech, aby dělali věci, které nechceme dělat my. Takže mm, doufám, že naše návrhy nebyly špatně pochopeny, ale často byly špatně pochopeny nejenom zde, ale i v Africe, takže my jsme se snažili to rychle napravit, ale prosím, mm, je třeba, abyste to pochopili. Všichni nesou odpovědnost a sdílení odpovědnosti, to je hlavní moto. Nejde o to přenést inform- eh, odpovědnost z jedné strany na druhou. Eh, k situaci v Libii, takže tady nebyl moc velký pokrok. Naopak, od minula, když jsme se viděli, tak tam došlo eh, k dalším bojům. Situace je jaksi velice taková nahnutá a v Tripolisu mm, vláda, milice se snaží tedy e, si uzurpovat moc a e, na, vláda e, eh, národní no, smíření nemůže vládnout. Situace je komplikovaná, i proto některá dete, detenční centra se zavírají, jiná se někde vytváří, zase jinde, i migranti, uprchlíci často utíkají z těch táborů, z těch detenčních centrů, center Někteří, u některé, eh, některých rovnou se chopí eh, ti eh, převaděči a někteří úplně zmizí. Je to komplikovaná situace. Asi mm, před měsícem a půl bych vám mohl říct, i pokaždé, když libické stráže tedy vylodí lidi, tak se, jsou převeženi na tyto platformy, a dnes my nemáme možnost tedy vůbec tam mít přístup, e, i protože je nám vyhrožováno a podobně, takže nejsme tam přítomni. Někdy tam posíláme naše partnery, ale nesystematicky, takže u toho nejsme. Víme, že ten problém není pouze vyloďování. S vyloďováním lidí, ale co se stane potom? A mm, e, co se děje potom těch 24-48 hodin poté, co jsou vyloděni. A e, e, jak je to s tím, co se děje v těch následujících hodinách. Takže většinou lidé potom jsou převeženi do těch detenčních center, znáte ty podmínky tam, a někteří prostě cestou zmizí, dokonce jsou prodáni těm převaděčům, kteří je potom prodají do, do těm, kteří je vykořišťují v zemědělství, na stavbách a tam tedy na těch, v těch místech rovnou to vyložení zmizí. A detenční centra, tam oficiálně jich je 33 v Libii, ale teď pět je v Tripolisu, deset ve vestu, mm, na západě, mm, pět na jihu a e, další na východě, ale situace se změní příští týden, je to ne, přídat nepředvídatelné. My jsme měli možnost navštívit tři v Tripolisu nebo na západě tři týdně. To je všechno, to je naše kapacita. My navíc nemáme kapacitu, takže nemůžeme jezdit po všech těch centrech. Nemůžeme, prostě nemůžeme být všude. všude. Ano, k vám chodí určitě stížnosti tady od diaspory, od jejich diaspory v Evropě, že jim chybí příbuzní, že se ztrácí z těch detenčních center, ale my máme problém s přístupem. Buď nedostaneme povolení, anebo když tam přijedeme, tak ti lidé už tam nejsou v těch detenčních centrech bez upozornění odjeli a potom máme problém i vůbec bezpečnosti našich lidí. My jsme se, my jsme zvážili možnost otevřít transitní centrum v Tripolisu. To financovala Evropská unie, již je to připraveno od června, má kapacitu tisíc míst, ale nej, nebyli jsme schopni ho otevřít, protože tam jsou limitace a rizika že by se z toho stalo další detenční centrum. A my to teď řešíme s partnery z komise a s našimi partnery v Libidi, takže hm, bohužel není co nahlásit, pokud jde o zlepšení situace eh, a pokud jde o severoafrické země, tak a e, jednání s nimi. Takže nedělejme si žádné představy, že tady bude existovat nějaký plán, velký plán. Musíme pracovat s tím, co máme v těchto zemích, v Maroku, v Alžírsku. My tam již pracujeme, máme tam kanceláře. Tam jsou mechanismy, jak tedy e, ty e, lidi zachránit na moři nebo vylodit je, to znamená dostat je zpátky, tedy na pobřeží. Ty systémy nejsou úžasné nějak, ale eh, jsou tam i v těchto zemích určité, tedy eh, určitá centra, mm, přijímací centra, sice v takové fázi teprve vývoje, ale eh, existuje to, zatím tam není ten administrativní právní rámec, teď je potřeba vaše politická podpora, protože to jsou smluvní strany umluvy z roku 51, ale musíme umět odpovědně s nimi komunikovat. Žádná velká slova to nezmění, naopak to může vytvořit překážku na jejich straně. A nakonec bych také řekl, hodně slyším od evropských politiků, že bychom měli dělat více v Tunisku, v Maroku, v Egyptě. Proč neděláme více? No, úroveň našich, našeho financování v Egyptě je 42%, v Maroku 23%, v Tunisku 16%. Tady je problém mluvit o solidaritě v Evropě, protože ta solidarita tady není. Důsledky toho jsou, že ve všech těchto zemích musíme dělat škrty v programech my jsme eh, pomohli 15 uprchlíkům v Maroku, 20 v Egyptě pouze, na rozdíl od 40, 40% minulý rok. To znamená, že tito lidé teď jsou na tom hůř a je zde tedy větší pravděpodobnost, že začnou cestovat i nám. Nebuďte překvapeni. Tedy nemluvíme o tom, že je tam chceme nějak zavírat a e, uchovat je tam, takže ale pokud chceme nějaké alternativy, tak musíme jim, musíme seriózně pomáhat severoafrickým zemím, aby měli programy pomoci těmto potřebným. Zatím ty naše standardy nejsou na té úrovni, kde by měly být. Takže děkuji za vaši podporu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Tak my eh, jsme velice rádi, že jste mezi nás eh, eh, zavítal, protože to jsou velmi důležité záležitosti. My E, e, tady máme možná jenom tři e, poslance, ale určitě následuje více lidí. Ale bylo by dobré, kdyby ty výstupy byly krátké, abychom ještě slyhli otázky od našich poslanců. Děkuji. Také děkuji za vaše pozvání a jsme velice rádi, že zde můžeme být a pokračovat v dialogu, zejména eh, na tom tématu disembarkační eh, mechanismus. Já eh, souhlasím s tím, co řekl pan kolega. Především bych chtěl říci, ono je to známo, ale v podstatě chci zopakovat, že tady máme paradoxní situaci. Pokud se týče Eh, centrálního středomoří a tohoto vyloďování, tak ten paradox je eh, v tom, že eh, počet nově dorazivších jsou výrazně, je výrazně nižší. My jsme měli my jsme měli eh, vrchol v roce 2015 a skutečně na celoevropské úrovni to bylo zvládnutelné a to byl milion lidí. Eh, dneska eh, to je nějakých 80 tisíc lidí, je to asi o 40 méně než loni. Nicméně v souvislosti s tím se téměř zdvojnásobil počet úmrtí ve vodách středozemního moře a samozřejmě v Evropě eh, se objevuje na eh, tuto situaci reakce, která je ještě nervóznější a eh, ještě kritičtější než před pár lety. Další paradox spočívá v tom, že vzhledem k tomu nárůstu počtu mrtvých, eh, jsme přijali nová opatření na záchranu těchto lidí a de facto eh, byla zastavena operace eh, lodě nevládní organizace, která mm, de facto zachraňovala asi 40 těch, kteří tonuli, ale podařilo se jich zachránit. A to je ten problém eh, kriminalizace eh, lidí, kteří zachraňují životy. A já bych eh, řekl, že s velkými obavami vnímáme to, že jaksi i pro poskytování běžné humanitární pomoci migrantům je nyní kriminalizováno. Tak to je velice smutné a obtížné. K tomu, co už bylo řečeno o tom vyloďovacím mechanismu, bych eh, řekl, že s tím souhlasím, ale musím říci, že smyslem není nahrazovat to, eh, ten, ten regulérní eh, proces společného evropského azylového systému. My tady hovoříme o mechanismu, který má de facto řešit takové ty bezprostřední problémy, to znamená eh, zachraňovat životy a eh, řádně tedy zajistit možnosti vylodění. A eh, předpokládáme, že bude možné tento mechanismus uvést život pouze tehdy, když členské země EU se budou přiměřeným způsobem dělit o zodpovědnost. To znamená, tady hovoříme o dialogu eh, se Severní Afrikou, o eh, příspěvku. Eh, v podstatě, dokud my tady nebudeme mít solidaritu a společnou zodpovědnost, tak těžko se budeme dohadovat s africkými zeměmi o jakémkoliv mechanismu regionálním. V podstatě pojedou si po vlastní linii. Velmi důležité je také eh, vzít úvahu to, že eh, zatímco eh, žádáme severoafrické země, aby nám pomáhali, pomáhali, je třeba si uvědomit také, že už hodně pomáhají a toto bychom, na to bychom neměli zapomínat. Pan předseda, my za pár minut přijdeme o tlumočení, takže Eh, máme tady sice eh, ti, kteří hovoří anglicky, ale jinak tedy to nevadí. Takže možná tedy eh, paní Kienge dáme, dáme jí teď možnost, aby se zeptala a potom tedy budete moci pokračovat. A potom ještě paní Spinelli a pak bude moci pokračovat. Prosím. Děkuji, Claude. Eh, to je téma, kterému já se obzvláště věnuji a především i eh, poněvadž jsem z Itálie a teď v Itálii v tomto okamžiku hm, teď Eh, jak si eh, mm, teď, pro, eh, teď dochází k takovým, jak bych řekla, spektakulárním aktivitám, které spochybňují veškeré principy a hodnoty, tedy zachraňovat lidi. Takže první věci. Za prvé, vím, že zde se hovoří o těch regionálních platformách. To znamená, vlastně tím se zbaví členské státy Eh, odpovědnosti a ty eh, hranice se přesunou na jich. Já se ptám, zdali eh, také i bychom neměli se vrátit ke sdílené odpovědnosti mezi členskými státy a k principu solidarity. A poslední otázka, která se týká nevládních organizací. Já vám děkuji, protože ty, eh, eh, protože i v tomto parlamentu kandidovali na, na Sacharovou cenu a protože zachraňují životy. A dnes potřebujeme právě tyto nevládní organizace, které by opět měly dělat svoji práci, vrátit se do té práce. Já se ptám, jaké jsou vaše odhady? Eh, dlouhodobé odhady, protože až do posud pořád jednoduše hovoříme o krátkodobých přístupech a takže jaké jsou vaše dlouhodobé návrhy? Děkuji. Thank you very much, Cecile. Uh, Barbara Spinelli. Děkuji, Barbara Spinelli, a potom já. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat hm, panu doktorovi Košetelovi a panu am, doktorovi Ambrozivu. Hanno dato alla nostra... Významné příspěvky do diskuze. A já se omlouvám, poněvadž bych měla především asi pravděpodobně eh, eh, si přečíst vaše odpovědi, ale pan doktor Košetel řekl jednu věc, která eh, na mě udělala dojem. Tedy jak vysvětlíme příštím delegacím, že jsme tady všechny ty migranty nechali umírat poněvadž chyběla dohoda, jak zpracovat jejich asilové žádosti a že jsme se nepodělili o tuto odpovědnost. Já si každý den kladu otázku, jak to vysvětlíme našim dětem a jak vysvětlíme, i, i když, jak vysvětlíme i přes veškeré to vaše úsilí, že v podstatě Evropská unie se snaží externalizovat azyl a především k těm platformám v zemích, které vy jste uvedl, to znamená Lib, určitě nejenom Libie, ale další země, to znamená, kde ten mechanismus je realizovatelný. Takže já si kladu otázku, zda existuje nějaký negativní vzor? Hm, Niger, Například ve své době Niger byl předkládán jako velký projekt eh, a, a teď se a teď jak si odmítají eh, eh, přijímat eh, migranty. Takže pro, pro mě prostě těžké představit si, že budeme mít taková přijímací centra mimo Evropu, když nebudeme mít garance, záruky, že budou přijati v té zemi. Ano, takže já bych měla otázek spousty, ale spoustu, ale já jsem dost zoufalá ze všeho. Děkuji. Thank you, Barbara. And, uh...